No, yeah. I think we can start a little... Myslím, že můžeme začít, sice poněkud později. Velice srdečně vítám na dnešní schůzi všechny účastníky. Můžeme schválit pořad jednání, pokud nejsou žádné připomínky, zase že ne, pokud nejsou připomínky, potom můžeme schválit i zápis z 28.5. Také nejsou námitky. Eh, předseda zatím nemá žádné sdělení. Přejdeme tedy hned k bodu 4. Vítám mezi námi velice srdečně Jose Manuela Fernandeze, který je zpravodajem eh, za rozpočet EU na rok 2016. Já vás velice eh, vítám v našem výboru jsme rádi, že se tady, že to zvládneme ještě ještě jednou vítejte. Máme tradičně velice dobrou spolupráci mezi našimi výbory eh, a je důležité, aby eh, rada brala eh, velice vážně i priority našeho výboru v rámci rozpočtu. A musíme se také dohodnout na společné linii. Chtěl bych upozornit také na to, že máme výsledky o budeme muset v našem výboru realizovat výsledky eh, jednání o fondu EFSI. Prosím o vaši zprávu, pane Fernandezi, máte slovo. Merci. Eh, eh, děkuji, já se omlouvám za to malé spoždění a to kvůli dopravě, prosím, to musím říct ve, vaší, ve vašem výboru, že je to vzhledem ke spoždění letadla. Proto jsem přišel pozdě. My jsme už schválili priority z hlediska hlavních směrů a já bych chtěl připomenout, že eh, jsme hovořili o zaměstnanosti, podnicích, eh, podnikání, podnikatelském duchu, ale také o vnitřní solidaritě i vnější solidaritě. Nemůžeme zapomínat eh, na to, co se děje kolem Evropské unie a samozřejmě také je to otázka bezpečnosti. To všechno jsou priority, priority, které mají určité důsledky, důsledky na ty hlavní směry, eh, které mohou na pomoci zaměstnanosti a eh, také eh, máme celou řadu projektů, které se k tomuto tématu váží. Vycházíme z principu, že závazky budou respektovány. A to se týká všech institucí, ale zejména eh, je to eh, přímá narážka na radu. Když říkáme, že chceme respektovat závazky, pak to znamená například respektovat i platby. Platby ty jsou logickým důsledkem těch závazků. Když hovoříme o problémech plateb, tak hovoříme vlastně o tom, co už bylo vykonáno, hovoříme o fakturách, o e, podnicích, o e, vnitrostátních orgánech a hovoříme také o důvěryhodnosti. Je prostě nepřijatelné, je ostudné, když rada nedá dostatek peněz, aby bylo možné dostat eh, těmto prohlášením a zejména těm závazkům, které již byly schváleny. Když hovoříme o tom, že je třeba respektovat závazky, tak například hovoříme o novém víceletém finančním rámci, kde máme flexibilitu a flek, flexibilitu, tady mám na mysli prostě určité prostředky flexibility. Například je tam marže, kterou můžeme používat do roku 2016, také jsme ji eh, použili. To, to vlastně nejsou peníze v pravém slova smyslu, jsou to eh, prostředky z předchozích let, které mohou být eh, jakožto závazky použity v této globální marži pro politické priority a to zejména v zájmu růstu a zaměstnanosti. A my chceme tuto flexibilitu využít tak, jak to také figuruje ve víceletém finančním rámci. Takto jsme schválili eh, rozpočet a tedy víceletý finanční rámec eh, v nižší výši, než byl rámec na roky 2007 až 2013. Během rozpočtových jednání eh, budeme mít eh, jistě otázku eh, integrace, otázku FC a také Connecting Europe Facility to je stejný cíl, jako jsme zdůrazňovali během jednání. A já děkuji zpravodajům, kteří přispěli k tomu, abychom dosáhli dobrého výsledku, ale práce naše ještě neskončila. E, protože, jak už jsem několikrát tady řekl, máme stále ten cíl minimalizovat dopad na horizont 2020 a na Connecting Europe Facility. Jak to také jasně vyplývá z eh, nařízení. U každého rozpočtového postupu budeme prostě potřebovat eh, toto řešení, abychom věděli, jak pokračovat eh, ve snižování dopadu na Connecting Europe Facility. Pokud jde o časový harmonogram, chtěl bych připomenout, že 27. května komise předložila svůj návrh rozpočtu. Eh, celá věc ještě neskončila, protože teď rada eh, přistoupí k čtení a ostatně čtení proběhne i v parlamentu. A máme tady mandát, kdy zúraznujeme naše priority. Máme tady eh, jen omezenou marži 200 milionů, což může být trošku problém pro pilotní projekty. Ale pokud jde o časový harmonogram tedy, v září e, budou předkládat pozměňovací návrhy, výbory i poslanci. Na plenárním zasedání ve Štrasburku se bude hlasovat o mandátu. 23. září budou schváleny ty pozměňovací návrhy 29. 30. září. Se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích 12. 13. října. Se bude hlasovat o usnesení a pak se bude hlasovat e, na plenárním zasedání a do 29 Eh, listopadu bude probíhat eh, dohodovací řízení. Jak už jsem řekl v návrhu eh, rozpočtu předloženém komisí, ještě nebyla dohoda o FC a tady proběhne opravný návrh. K tomuto programu došlo o zvýšení o Eh, pro Connecting Europe Facility a neměli jsme ještě dopad a ani to rozložení eh, s FC. Eh, pokud jde o další tady závazky oproti roku 2015, hovoříme tady samozřejmě o rozpočtu komise 19,8 v platbách pokud jde o agentury. K agenturám máme globální přístup. U agentur není možné eh, snížit o 5 eh, prostředky, to platí pro všechny agentury. Hovořím tedy o všech agenturách souborně. A pokud jde o EASA, tady máme malou, malé, malé, malé snížení 0,8 a 0,2 e, je zvýšení u European Safety Agency. U European Railway Agency máme také malé zvýšení 0,2. 0,25 Jak už jsem řekl, v headingu 1a máme tady určitou marži 200 milionů a tady opakuji, hovoříme o návrhu rozpočtu. Poté, co proběhne jednání v radě, uvidíme, jak budou věci vypadat, uvidíme také, jak proběhne schvalování našich pozměňovacích návrhů. Ale já jsem tady u vás ve výboru hlavně proto, abych vám naslouchala a abych si zaznamenal eh, cíle důležité pro váš výbor a které jsou pak také důležité pro ty hlavní směry. A abychom eh, vypracovali co nejlepší možný rozpočet. Děkuji vám za to, že mi dáváte tuto příležitost. Ja, wir bedanken uns natürlich. My vám samozřejmě také velice děkujeme za toto představení a jsme velice zvědaví na diskuzi. A nyní bych chtěl dát slovo panu Salínemu zpravodaji k rozpočtu za náš výbor. Ještě bych chtěl přivítat 15 členou skupinu studentů eh, z Sorbony z Paříže. Karima Deli je pozvala na jednání našeho výboru. Vítejte srdečně mezi námi. A nyní má slovo Massimo Salini. Synonymy. Grazie. E il, grazie. No, Massimiliano, to nejsou synonyma. E, srdečně děkuji kolegovi Fernandezovi za to, že jste stručně naznačili, jaké pracovní metody byly schváleny. To také souvisí s prioritami, které v současné době e, e, se dostávají na řadu v této velice složité fázi. Musí být připraven rozpočet a máme velké obavy, a to je také známe, to se ukázalo i při jednání Jedná se především o vztahy mezi EFSI a ECF. EFSI to je velké novum plána eh, pana Junkera, plánu pana Junkera. Této možnosti eh, podporovat investice, které jsou pro nás velice důležité, eh, nám to poskytuje tuto možnost. Proto eh, jsou to investice, které jsou eh, zajímavé pro investory. Není ovšem eh, hrozí nebezpečí, že to bude znevýhodněno v rámci toho nového fondu EFSI pro investiční záměry, které původně byly plánované. Jsou to investice například do železnice nebo do říční plavby. Jsou to plány, které jsou méně zajímavé, ovšem jsou složitější, co se týče ekonomiky. A e, určité projekty budou znevýhodněny. E, proto zde vyvstává první velká otázka. E, potřebujeme velkou flexibilitu, co se týče marží. Potřebujeme mít také jasno, abychom věděli, kolik z té marže můžeme očekávat v návratnosti. ECF se obává negativních eh, dopadů. Čili jaká flexibilita v rámci marže se dá očekávat. Potom další prvky. Měli bychom se zamyslet eh, vždy nad eh, sestavením rozpočtu. Chtěli bychom připomenout, že se musí intervenovat u agentur, a jde o to, abychom mohli prosadit také železniční balíček. A velká naděje, která existuje, že národní agentury budou mít určité e, kontingenty. Jde o to, aby agentury mohly poskytnout určité záruky, a potom jednotné nebe, ochrana občanů, nutnost TNT, e, aby vše bylo známé nejenom jako nástroj pro všeobecné propojení, což je samozřejmě velice důležité interně v evropské struktuře. Jde ovšem také o to, aby vnitřní trhy byly do toho zapojeny. Čili je třeba mít propojení mezi jednotlivými dopravními prvky a mezi vývojem na evropském kontinentu. E, bude potřeba ještě rozpracovat podrobnosti, ale jde potom o následnou fázi protože práci eh, v této oblasti, například eh, doprava a občané, z 50% eh, všichni občané žijí také pod heslem trvalé udržitelnosti a to se musí také podpořit. Potom další otázky. Ale absolutním tématem je právě vztah mezi EFSI, CEF a potom, jak to bude vypadat do roku 2020. Děkuji. Nyní se dostávají ke slovu stínoví zpravodové Georgi Kilinsky, prosím. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážný pane zpravodaji, dámy a pánové, Já velice podporuji vaše poslední stanovisko, které se týká rozpočtu v oblasti dopravy a mobility. Představuje to jeden z velice důležitých faktorů eh, v rámci celého výboru na rok 2016 je velice dobré, že si s vámi můžeme eh, vyměnit své názory, své priority i obavy. Samozřejmě název mobilita a doprava eh, sebou eh, nesou návrh a to eh, jak pladeb, tak i závazků ve srovnání s rokem 2015. Jsem si však jist, že víte, že tady nejsou některé či jednotlivé články v souladu. Tady jsou poklesy pladeb a závazků a také v roce 2016 ve srovnání s vyčleněnými platbami a závazky z roku 2015 a to se týká e, nástroje pro propojení Evropy e, a dopravy také, takže tady e, nejsou individuální možnosti rozdělení na tyto čtyři roky musíme být pozorní, chcete-li, a nesmíme podceňovat možnost, že se to bude opakovat v budoucnosti když eh, nebudeme mít eh, dostatek eh, prostředků pro platby a výdaje, Eh, a v důsledku toho, že se to všechno nahromadí ke konci období, co se týče nástroje pro propojení Evropy, eh, tak eh, tady je podstatný nárůst závazků a lehké snížení plateb, jak to navrhuje komise. Co se týče přijetí nástroje CEF, tak na komise ještě navrhne nějaký nástroj a si zahrnuje jasné stanovisko a to, že eh, veškeré závazky z eh, rozpočtu eh, pro záruční fond EFSI zajistí Evropská rada v rámci rozpočtového postupu v souladu s více letým rámcem Eh, do roku 2020. A pane Fernandezi, rád bych vám položil tuto otázku. Můžete eh, naprosto využít možnosti, které ten eh, roční rozpočtový proces umožňuje, aby se převedly ty přidělené prostředky eh, na dopravu a vidíte tu nějaké možnosti a dále, co se týče Evropské železniční agentury. Rád bych vás upozornil na to, že byly navrho, bylo navrženo přidělení prostředků z evropského rozpočtu a ještě konkrétně upozorňuji na stanovisko komise a rozpočtovou eh, rezervu pro tuto agenturu. A dále parlament dosáhl předběžné dohody ohledně eh, technických aspektů železničního balíčku a e, také e, e, usiluje o reformu řízení Evropské agentury. A nevím, zda bude dostatečné financování pro tuto agenturu po té, co začne plnit nové úkoly, zejména v počáteční fázi, kdy není možné očekávat žádné poplatky. Jak to tedy komise chce zajistit? A dále jsem si povšiml, závazků eh, služby eh, komise a potom agentura eh, vydali stanovisko. Tady je řečeno, že tento balíček dává nové kompetence a to vydávání certifikátu přímo v tomto sektoru poplatky vždy eh, eh, nejs, budou v přechodem období k dispozici pro ERA, protože bude teprve nutné eh, zaškolit a získat personál z útvary komise budou vytvářet rezervu, aby pokryly náklady na zajištění příslušného personálu. A dále k cestovnímu ruchu. Víme, že tu není specifická rozpočtová lidie pro cestovní ruch. Projekty mohou být eh, financování z programe COSME a také z eh, strukturálních fondů a eh, počítá se se snížením závazku i plateb oproti roku 2015 a já bych chtěl zejména upozornit na to, že je tu určitý typ, typ eh, jasného očekávání, pane Fernandezi, že eh, bude eh, podpora pilotních programů ve vztahu s cestovním ruchem, které budou předkládány podle našich návrhů. Chtěl bych na to upozornit, že se velice e, věnujeme těmto e, aktivitám v oblasti cestovního ruchu. Prosíme o podporu. Děkuji. Nyní má slovo pan Telička. Uh, Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem Dominika Like, musí bohužel opustit e, Brusel. Je mu velice líto, že se nemůže zúčastnit, ale s radostí vás seznámím s jeho připomínkami. A budu tedy hovořit především jeho jménem, ale většinu z toho také podporuji. Pan Fernandez hovořil o skutečnosti, eh, že je ochoten nám naschlouchat. Eh, Já bych chtěl říct, že celá řada našich připomínek bude pozitivní. Je třeba říct, že je to velice obtížné prostředí eh, v napjatý harmonogram jménem Dominika, jménem naší skupiny bych chtěl říct, že jste se práce zhostil opravdu velice dobře a za to vám náleží náš dík. Velice si vážíme toho, že jste zapracoval uh, zájmy našeho výboru do této zprávy eh, a snažili jste se to eh, minimalizovat na úroveň, která ještě proveditelná. Zabýváte se dopady obou nástrojů Horizon 2020 ICEF. Není tady pochyby, že na 100. E, povede k e, lepší situaci koncem tohoto roku, e, tedy k tomu rozpočtovému procesu na rok 2016 k návrhu vaší zprávy. Ještě jednou bych chtěl říct, že je to velice dobrý dokument, je to velice dobrý návrh, podle našeho názoru naprosto odráží zájmy, které má Evropský parlament a také náš výbor a také naše politická skupina ALDE. Hovořili jste jste o radě v několika ohledech, hovořil jste o nutnosti hradit účty, dostat závazkům. To bych osobně naprosto podpořil. Myslím, že bychom měli ještě eh, zareagovat eh, na základě svých zkušenosti a připravit se na tu eh, bitvu, která nás očekává koncem tohoto roku. Co se týče eh, rubriky 1 a myslím, že se budeme snažit maximalizovat eh, co nejvíce marži rozpočtu pro železniční dopravu. To je naprosto nutné, abychom posílili svou podporu těch projektů, které představují přidanou evropskou hodnotu, zejména v oblasti infrastruktury. Je třeba počkat na konečné výsledky návrhů, které budou předloženy v rámci nástroje CEF. Uvidíme, jaká bude situace, až budeme mít další výsledky, dále objem těch marží. Obávám se, že objem bude jenom potvrzením našeho očekávání. Ne, bude to strojnásobení rozpočtu a dále některé obavy, které se týkají agentur. Dominik zdůrazňuje, že bychom měli přistupovat ke každé agentuře na individuální bázi. Pan Pirinsky se o tom již zmínil i pan zpravodaj. Řekl, že nastává nová situace. Některé eh, bych chtěl zdůraznit, je to například agentura pro eh, bezpečnost letectví, ale také agentura infrastruktura pro železniční dopravu, týká se to certifikací eh, vozidel eh, RTMS, TRMS, to jsou oblasti, na které se musíme zaměřit. Jménem Dominika bych chtěl eh, upozornit na spíše praktické technologické iniciativy, které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost naší dopravy na základě eh, jednání o nástroji EFSI. Je tu eh, záruka 5 milionů. Eh, CERT bude posuzováno dvakrát během tohoto roku a za druhé CEF a také Horizont, program Jednotné nebe a nakonec Ship to Rail posuzování dopadů z hlediska dopadů Horizontu 2020 a Dominik vyjadřuje pochybnosti, které bych chtěl také vyjádřit že v loňském roce bylo schváleno založení společného podniku a docházelo ke spoždění a k přidělení prostředků. V celku tento návrh zprávy naprosto jasně eh, popisuje situaci. Chtěl bych ještě jednou říci, že velice dobře zdůrazňuje důležité oblasti. Pokud žádáte náš výbor o podporu, já sice nemohu hovořit za celý výbor, eh, hovořím za skupinu ALDE, ale budeme se snažit eh, vše maximalizovat, minimalizovat eh, eh, negativní dopady a myslím, že eh, komise tentokrát vytváří s radou dobrý tandem a my vám chceme vyslovit podporu Karimadeli. Merci, Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, já budu konkrétní. Především musíme rozlišit návrhy pilotních projektů a dále přípravné akce. Eh, bylo velice konkrétně navrženo ze strany eh, eh, ekologistů, aby došlo k přípravným projektům u nočních vlaků. 980 tisíc eur, to je vlastně slabá suma. Já se ptám, jak jsme na tom dnes. Druhá otázka. Eh, různé závěry, zejména z hlediska výboru eh, pro dopravu, zdůrazňují, že existují prioritní směry a já bych ráda znala předpokládané datum výběru eh, projektu. Je to 31. srpna, jak se s tím původně počítalo, nebo je to jinak? Jak na tom jsme? A dále, pane zpravodaji, já jsem dost dobře nepochopila, jak to vypadá s časovým harmonogramem. Nepochopila jsem, jak eh, vypadá ten rámec principů v celém rozpočtovém postupu. Víme, že eh, mechanismus propojení se částečně přesunula do Junckerova plánu. Můžete nám říci konkrétně, jaké budou důsledky, zejména pro ty projekty, které budou předloženy? To je další otázka. A dále eh, je tady E, oblast, o které se v našem výboru hovoří stále více a více, a to je trvale udržitelný cestovní ruch. A v této oblasti bych chtěla vědět, jaký rámec se tady předloží, když uh, hovoříme o programu COSM. Budou nějaké návrhy a bude časový harmonogram, abychom mohli mít dlouhodobý výhled. Děkuji. Danke, jetzt habe ich mich Děkuji. Nyní jsem si také dal na seznam. Mám konkrétní otázky. Nejdříve Pat Cox řekl, že železniční síť je sflikovaná a že jsou vlastně meze tam, kde jsou hranice. I když jsme celá léta investovali miliardy do železniční sítě, tak jsme to nezvládli, aby Evropa se propojila. Máte představu, jaké pobídky bychom mohli vytvořit, jakým způsobem bychom toto mohli popohnat ku předu, tak aby evropské státy nebrali peníze pouze pro své vnitrostátní e, projekty, ale pro projekty, které mají evropskou přidanou hodnotu. Říkala, slyšel jsem, že máme jeden jediný projekt, který překračuje hranice v oblasti železnic. Druhá otázka se týká výboru pro rozpočet dosti jsme se podivili, nebo v žádném případě nás to nepobavilo, eh, jak vypadala situace eh, ve výboru pro rozpočet v minulém roce. Ve výboru jsme se rozhodli, že finanční rámcové podmínky ponecháme. Ovšem také, protože jsme výbor pro dopravu a turistiku, tak 80 eh, kilometrů máme Villerud, tak jsme se rozhodli, že 0,5 rozpočtu Eh, půjde do Eurovilla ruty, eh, trasy Eurovilla. A mm, výbor pro rozpočet to zamítl. Samozřejmě to chápu, rámec je stanovený, ovšem v rám, na rámci jsme nezměnili nic. Z hlediska odborné politiky jsme e, vytýčili určité důležité body. A výbor pro rozpočet řekne, že tyto body nebude akceptovat. Tak e, to bylo dosti divné. Myslím si, že kdybyste byl v odborném výboru a vám by se něco takového stalo, tak byste byl také rozčilen. Proto e, jak k tomu došlo? A zasadíte se v budoucnu proto, aby pozice odborných výborů byly také dodrženy, když se nezmění celkový rozpočet? A e, potom ještě e, předtím byl ten kolega e, venku, měl důležitý telefonát, tak teď dám pan Fanda prostě má slovo nyní, protože je to výjimka teda, že mu udělám, udělím slovo. Vážený pane předsedo, na kolenou vám děkuji za to, že se dostávám ke slovu. Nestačí to ovšem. Ne. Tak, promiňte tuto smělost. Takže vyměnili jsme si přátelská slova a teď k věci. Byl jsem pravodajem, s mm, panem Pulmanem, pan Fernandez je nyní zpravodajem pro rozpočet na dva, rok 2016. A to je bezvadná příležitost, abychom si prověřili, zda ty dohody, které jsme společně s EFSI eh, učinili, za to skutečně také funguje. A připojuji se ke kolegovi Salinimu, ale také ke stínovému zpravodaji z SAD. S tím, že ta známá eh, proof of the pudding eh, je skutečně již na stole. Ale teď legrácky stranou Skutečně jsme přispěli hodným dílem eh, k tomu, abychom mohli případně dostat eh, marži eh, zpátky. A jestliže se tak stane, tak opravdu budeme vysoce chválit pana Fernandeze. Za druhé, Hovořili jsme o dohodách v tom technickém balíčku a já si myslím, že pan Saliny a ostatní se postarají o to, aby eh, vše eh, běželo spořádaně. Potom Horizont 2020. Eh, Samozřejmě, všichni chtěli peníze do roku 2020. Zdravotnictví, výzkum, všechno je důležité, ale doprava je na nejvýš důležitá. A my, jakožto dopravní sektor, musíme také moci eh, finančně opustit eh, horizont 2020. To musím jasně říci. Děkuji za tato jasná slova. A nyní má eh, příležitost pan Fernandez odpovědět na položené dotazy. Prosím. Je vous remercie. Je... Já vám děkuji. Děkuji za všechny poznámky, za všechny otázky a pokusím se odpovědět. <coughs> Eh, trošku seskupím ty otázky, které jsou si podobné. Chtěl bych připomenout, že rozpočet Evropské unie je malý rozpočet, zhruba 1% eh, rozpočtu NI. Eh, to není to, to tak zhruba 1% HDP ale je to přece jen určitá suma v těch platbách. Když to chceme srovnat e, se Spojenými státy, tak Spojené státy mají rozpočet, který představuje 20 HDP. Je to e, rozpočet, který představuje určitou přidanou hodnotu a musíme opakovat, že rozpočet Evropské unie 94% e, jde na investice a jen 6% jsou administrativní výdaje a výdaje na fungování. Tyto čísla jasně ukazují tu přidanou hodnotu rozpočtu. A v celé řadě zemí to e, můžeme srovnat, kde to představuje 50 rozpočtu na investice. E, parlament je jedním Eh, z orgánů pro rozpočet, ale eh, nerozhoduje úplně o všem. Eh, plnění rozpočtu pak má na starosti komise. A musíme respektovat pravidla. Já udělám maximum, co je možné pro dopravní výbor, ale prostě jsou tady určitá pravidla, která respektovat musím. Budu se snažit udělat maximum spolu s dalším vaším zpravodajem Eh, tady je důležitý jeden, důležitá jedna věc a to je eh, precedens nevyužitých marží. A dříve se o tom ani nemluvilo, ale tentokrát o tom hovoříme a v každém takovém případě eh, vždy vytváříme záruční fond. Máme pravidla, která musíme respektovat a jedním z těchto pravidel Jedním z těchto pravidel, a teď odpovídám na otázku předsedy, je princip univerzality. Prostě není možné stanovit nějaká procenta eh, na projektu. To prostě takto postupovat není možné. Nemůžeme říct, že třeba 5% půjde na ten či onen projekt. A eh, to je možná jedna, eh, jeden z aspektů, který byl pro vás důležitý a který prostě není možné takto eh, schválit či přijmout v rozpočtovém výboru. Pokud jde o EFSI, prostě není možné říci, které programy budou schváleny v rámci EFSI. EFSI je taková výzva, je to příležitost, ale také výzva. Já Myslím, že se to dá formulovat takto. Je tady EFSI, která může financovat eh, projekty, které nefinancují jiné fondy, ani finanční trhy, ani žádné jiné zdroje. Čili EFSI tady je k dispozici, aby eh, bylo možné financovat projekty, které jsou životaschopné a v rámci cílů Horizon 2020. Je to velká výzva, výzva pro vědecký výzkum, ale také výzva pro oblast dopravy, je to výzva pro cestovní ruch. A e, to cestovní ruch je také jedna z možností, e, která může být e, financována samozřejmě turistické infrastruktury, a e, podobně. Jsou tady určitá kritéria e, pro výběr a to je také jasně řečeno e, v zprávě. Ale nikdo nemůže říct, které projekty budou vybrány, protože to záleží na tom, jaké zájmy mají různé, různí partneři. Může to také záviset na platformách, protože je možné vytvářet platformy mezi členskými zeměmi, ale dokonce i s nečlenskými zeměmi, s třetími zeměmi kde také je možné využít takový garanční fond a to je důležité. A proto právě pořád říkám, že tento fond, který není jakýsi paternalistický fond, je velkou výzvou pro Evropu a také pro různé územní celky. A je možné také vytvářet i přeshraniční projekty na základě takových platform, například tematických platform. Pokud jde o otázku plateb, Měli jsme dohodu všech tří institucí pro určitý plán plateb, kdy v roce 2016 budou 2, 2 miliardy nezaplacených eh, částek z předchozího eh, období. Zatímco teď tady je 20 miliard. dvě miliardy nezaplacených eh, eh, částek, to bude zvládnutelné. Hovoříme o principu, že instituce a zejména rada musí respektovat závazky. Hovoříme také o této dohodě eh, týkající se plateb. Otázka EFSI versus rozpočtový proces. Tady se eh, pokusím o stejné úsilí, které jsem projevil při jednáních. Jak už jsem řekl na začátku, ten boj stále pokračuje. To znamená, že v každém rozpočtovém eh, řízení eh, přebíráme cíl. Já už jsem to asi říkala stokrát minimalizovat dopad na Horizon 2020 a na Connecting Europe Facility. A samozřejmě musíme také sledovat, jaké jsou priority v tomto cíli, jaká suma odpovídá v každém tom rozpočtovém řízení. Ale není možné říci, kolik z té marže budeme brát my jsme prostě jedn, jedním z orgánů, eh, který rozhoduje o rozpočtu. Druhým orgánem je rada. Kdybych o tom rozhodoval jenom já, tak bych vám mohl říci konkrétní číslo. Ale my se musíme dohodnout s radou o rozpočtu a v roce 2016 ta marže bude zhruba 1 miliarda eur nebo možná i trochu víc, miliarda 100, tis, 100 milionů. To je asi tak ta marže, ta globální marže, kterou můžeme použít. Ale samozřejmě budeme pokračovat v naší práci eh, a já budu náležitě brát v úvahu, co žádáte, co navrhujete ve všech oblastech, ale zejména v rámci toho cíle, eh, který je podle mého názoru velmi důležitý a který eh, máme, který sledujeme v každém rozpočtovém řízení. Pokud je o agentury, tak to už jsem řekl, musíme tu věc sledovat. Agentury nemají stejné pravomoci a nemají stejné potřeby. Musíme tedy každou jednotlivou agenturu sledovat samostatně. E, zajímavá věc. Víme, kolik můžeme ušetřit a říkáme, že třeba e, zrušíme x míst. Ale my musíme i e, zvážit, kolik stojí to zrušení těch x míst. Někdy zrušit určité místa, určité místo může být dražší, než to místo nezrušit. Musíme tedy si jasně uvědomit, co činíme, když rušíme nějaká místa. Někdy něco neudělat, může mít eh, určité náklady A musíme zvážit, jak naopak, eh, jak velké náklady má naopak eh, to udělat. Pokud je o cestovní ruch, tak tady samozřejmě nemáme určitou linku. Já vím, že je to věc eh, trošku kontroverzní, ale prostě nemáme tady rozpočtovou linku pro cestovní ruch. Pilotní projekty. Ano, závisí to na marži, ale všechny pilotní projekty mohou mít maximálně 140 milionů eur. Maximálně všechny pilotní projekty ze všech výborů, ve všech eh, kapitolách. Přípravné akce, tady je 100 milionů a na pilotní projekty 40 milionů. Takže dohromady přípravné akce i eh, ty pilotní projekty 140 milionů. Já jsem před chvílí říkal, že tady máme určitou marži eh, v tom prvním eh, headingu, kde eh, to má tento dopad. A ještě chci říci, že v této fázi máme tedy návrh, který nám předložila komise, návrh rozpočtu od komise. A pak ještě proběhne další jednání v radě. Rada celý tento návrh projedná a teprve na základě eh, toho projednání v radě předlákádá parlament své pozměňovací návrhy. Čili já tedy doufám, že eh, projednání roz, návrhu rozpočtu v radě bude konsistentní. Tam se rozhoduje jednomyslně. A já musím říci, že někdy jsem velmi překvapen, protože země, tedy členské státy, které schválily určitý víceletý finanční rámec, kde eh, je určitý výhled na každý rok, prostě ty státy to jednomyslně schválili a pak, když dojde k rozpočtovému eh, řízení, tak u mnohem menších sum v rozpočtu jsou proti už celou řadu let to tak funguje. Prostě celou řadu let některé země jsou proti návrhu rozpočtu. Řada zemí jsou, řada zemí je prostě systematicky proti. A to i v případě, že schválili eh, víceletý finanční rámec. Já bych byl rád, kdyby rada byla konzistentní, respektovala své závazky a byla také konzistentní eh, vůči svým vlastním prohlášením, protože je celá řada prohlášení, kde se hovoří o zaměstnanosti, zaměstnanosti mladých, o infrastruktuře pro propojení Evropy a pak najednou tady není dost peněz na tyto cíle. Takže, eh, jak jsem říkal, máme návrh od komise. V červenci proběhne čtení v radě a pak bude probíhat eh, naše vlastní čtení, a to podle toho časového harmonogramu, který jsem již zmínil. V září tady máme termín pro eh, předkládání pozměvacích návrhů ve výborech, protože to, co bude schváleno, na plenárním zasedání ve Štrasburku to bude mandát pro jednání o rozpočtu. To nebude ještě rozpočet jako takový, ale mandát eh, k jednání o rozpočtu. 23. září, to je termín eh, eh, pro usnesení. Usnesení tedy bude schváleno v říjnu. Dále budeme projednávat pozměňovací návrhy. 12. a 13. října se bude hlasovat o usnesení a na plenárním zasedání 28. října a 29. Eh, října až 18. listopadu bude probíhat dohodovací řízení, kde se pokusíme dospět k dohodě. Já vám děkuji za pozornost. Budeme v této naší práci pokračovat a to nejenom z hlediska tohoto časového harmonogramu, ale budeme dále pracovat na pozměňovacích návrzích, budeme dále eh, pracovat v rámci dohadovacího řízení a budeme se snažit eh, dosáhnout toho, o čem tady byla řeč, to znamená vrátit se zpět k těm Eh, rozpočtovým linkám, které byly přislíbeny, vrátit se k našim prioritám a zajistit finanční prostředky, které jsou zapotřebí, aby se naplnil víceletý finanční rámec, který byl schválen. A v tomto víceletém finančním rámci a v našich eh, cílech myslím, že všichni sdílíme cíle v rámci Connecting Europe Facility. Děkuji vám. Ja, vielen Dank. Wir bedanken uns. Děkuji mnohokrát, eh, vám tak eh, děkujeme vám a doufáme, že tato práce bude pokračovat. Návrh eh, stanoviska bude předložen na zasedání 13. a 14. července a odsouhlaseno to bude 31. srpna ve výboru. Takže ještě jednou děkuji a vše dobré. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to se týká eh, diskuze o rumunském železnič, rumunské železniční síti. Eh, vítám mezi námi zástupce komise, kteří nám eh, dají přehled o tom, jak situace vypadá. Pozvali jsme také zástupce eh, rumunské vlády, ovšem eh, dostali jsme zprávu, že ministr pro dopravu eh, právě odstoupil. Takže nejdříve bych dal slovo paní eh, ředitelce generálního ředitelství Regio, paní Vitorie Aliata di Franca, Prosím. Chair, honorable member. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem velice ráda, že se mohu zúčastnit vašeho jednání a s kolegy z generálního ředitelství MUF vás mohu informovat o generálním plánu železniční dopravy, jaký hraje e, roli v e, celoevropském měřítku a zejména o tom rumunském plánu. Zaměřím se na tři body, které jsou e, zejména zajímavé a možná i zdrojem určitých pochybností. Za prvé je to dopravní generální plán, co to je a jaká je role komise v tomto ohledu, jaké je propojení mezi dopravním hlavním plánem a financováním, zejména z Evropského eh, strukturálního fondu a jaké budou dopady, jak je propojení mezi eh, tímto eh, eh, generálním plánem a infrastrukturou, jaký dopad to bude mít na železniční projekty v Rumunsku i obecně. Takže generální dopravní plán. Dovolte, abych nejprve řekla, jistě vy se tím nezabýváte poprvé a já také vím, že někteří poslanci o tom diskutovali s paní Korinou Krecu, která je zodpovědná za dopravní politiku a komise se vyjádřila naprosto jasně. Je dobré, že se koná tato diskuze a že o ní máte zájem. Čím větší zájem projevíte, tím spíše přispějete k legitimitě základě eh, našeho postavení jakožto eh, partnera eh, při projednávání generálního dopravního plánu. Několik zásad. Jistě jste si vědomi toho, že v období 2016 až 2020 máme velice důležité inovace a to je důležitý fakt, než začneme přijímat nějaké programy a rozhodovat o jejich financování, je třeba, aby členské státy splnily celou řadu předběžných eh, podmínek nyní je třeba nejprve skonstatovat, zda členský stát splňuje celou řadu předběžných podmínek. My eh, hovoříme o takzvané ex ante kondicionalitě. Jedním je existence rámce, strategie, dopravní strategie Obecně hovoříme o dopravním generálním plánu, který pokrývá veškeré eh, možné eh, investice do roku 2030 do různých eh, způsobů dopravy. To je značná inovace a ukazuje to také skutečnost, že většina členských států se financovat a pouze 18 z nich splňuje předběžné podmínky. Řečnice se omlouvá pouze dva státy, Švédsko a Kypr, eh, požádali o financování. Ostatní je neplní, buď nemají žádný dopravní generální plán, a nebo neodpovídá standardům, jak je požadujeme. Chtěla bych říct, že znění nařízení, kde hovoříme o generálním dopravním plánu, eh, bylo eh, eh, legislativci velice podrobně propracováno, zejména se tím zabývala rada a zdůrazňuje, že je to také národní strategický dokument členských států komise, tedy DG Move, jsme na tom eh, pracovali. Je to eh, nesmírně důležité. Připravili jsme určité pokyny, abychom řekli, eh, že pokládáme za důležitou metodologii, kritéria podle níž se tyto plány sestavují, například veřejné konzultace, například transparentnost kritérií, aby bylo možné stanovit priority eh, financovaných projektů a tak dále. Můžeme se k tomu ještě vrátit. Rumunsko byla jedna z těch zemí, která zahájila poměrně eh, brzy přípravu eh, ještě před přijetím a snažila se vypracovat dopravní generální plán s některými eh, finančními institucemi národními nebo také eh, s Evropskou světovou bankou, s EIB jsme eh, jednali a po určitém jednání jsme se dostali do takové situace, že Rumunsko pokročilo velice daleko, co se týče generálního dopravního eh, plánu. V současnosti je předmětem veřejného projednávání a eh, koncem měsíce má být definována strategie a eh, my očekáváme, že na politické úrovni přijme rumunská vláda další důležité kroky. Je to tedy národní dokument a my eh, v komisi eh, do toho můžeme zasahovat eh, radami, můžeme se vyjadřovat k metodologii, ale co se týče dopravního generálního plánu eh, v jedné oblasti hrajeme velice důležitou roli a to je identifikace seznamů eh, důležitých projektů, které je nutné financovat v rámci programu EU. Přijali jsme eh, program pro dopravu, kde je seznam hlavních projektů, když se tedy identifikují priority tak jsme velice aktivní a zjistili jsme například, že e, jsou velice důležitá dvě kritéria, když stanovujeme seznam prioritních projektů. Je to, e, e, jsou to projekty základní sítě TNT a potom také ekonomická proveditelnost. To jsou dva hlavní pilíře, na nichž pracujeme a přesvědčíme doporučili jsme eh, orgány v Rumunsku, že by měli eh, respektovat tato kritéria při sestavování seznamu hlavních projektů. Možná že víte a že jste se vyjádřili pochybně v tomto výboru, jaké dopady to bude mít na železniční dopravu. Generální plán obsahuje hlavní eh, sektor, tedy železniční dopravy v Rumunsku a eh, je, třeba, je nutné reformovat železniční systém v Rumunsku protože železniční tratě jsou sice velice rozsáhlé v Rumunsku, ale e, nebylo by e, trvale udržitelné je všechny udržovat, e, tak je zapotřebí učinit strategický výběr v dialogu s rumunskými úřady jsme o tom diskutovali diskutovali a domníváme se, že je důležité provádět další strategické analýzy a reformovat toto odvětví a my vždy radíme, než eh, je přijato eh, určité rozhodnutí, že budou zrušeny některé eh, tratě, protože Rumunsko chce zrušit, zavřít některé tratě. Než tedy rumunská vláda přijme takovéto rozhodnutí, je zapotřebí zevrubná analýza ohledně o ekonomické proveditelnosti a dopadů. Chtěla bych zdůraznit, že to nemá žádný dopad na význam eh, a závažnost financování železničních eh, projektů v rámci eh, celoevropského programu, zejména v Rumunsku. Chceme zachovat stejný podíl financování železnice jako eh, bylo v období 2013 38% financování eh, z prostředků vyčleněných pro dopravu Eh, bylo v období 2007 až 2013 věnováno železnici a stejné procento je eh, vyčleněno na podporu železnice do roku 2020. Když se podíváte na fond soudržnosti, to je jeden z těch dvou, které máme k dispozici, potom 50% fondu soudržnosti bude věnováno železnici, dalších 50% silniční dopravě a eh, další dalším eh, eh, druhům dopravy, zejména vnitrostátní eh, říční dopravě. Fond soudržnosti převede prostředky do CEF a pro Rumunsku je velice důležité, alespoň nespadlo rozhodnutí v souvislosti s prioritními projekty, že velká částka bude věnována železničním projektům. Říkám to proto, že bych chtěla zopakovat eh, jasný závazek DG Move. Chceme zajistit, že eh, tento způsob eh, dopravy je prioritní a že zajistí zajistíme jeho financování, nechceme dopustit žádné snižování prostředků pro železniční dopravu. a jaké budou další kroky, zejména v Rumunsku. Brzy přijmeme program rozšíření infrastruktury, který zahrnuje také dopravní složku. Probíhají konsultace mezi institucemi a budou výsledky přijaty v nejbližších dnech. Jak jsem již řekla, tento generální plán je velice dobře eh, propracován. V roce 2015 budou eh, přijaty veškeré kroky, aby Rumunsko mělo k dispozici finální verzi. Eh, ještě bych chtěla říci, že to není statický dokument, je to strategie, která se opírá o různé způsoby dopravy. Tyto moduly se budou také měnit a bude se zohledňovat ekonomická stránka. Dialog tedy bude pokračovat, není vůbec u konce a my se eh, toho dialogu budeme stále účastnit. Chtěla bych tedy skončit na tomto místě. Samozřejmě s radostí zodpovím vaše dotazy, jak za Rumunsku, nebo eh, eh, pokud budete mít dotazy, které se týkají stavu generálních plánů v jiných zemích. Děkuji. Slovo má pan Unidi, prosím. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji, eh, že toto důležité téma je na programu. Je to uh, nejen uh, důležité z hlediska našeho výboru, ale také z hlediska DG Regio, kdy jednáme s rumunskými orgány, abychom finalizovali tento masterplan. Já myslím, že výsledky jsou dobré, i když v této fázi ještě nejsou úplně definitivní, ale můžeme říci, že se již velice dobře prezentují eh, podle našeho názoru a také podle názoru řady partnerů. Dovolte pár slov k, k přínosu k železniční politice. Můžeme říci, že Rumunsko je solidním partnerem v této politice. Rumunsko podle mého názoru v tomto masterplánu eh, postupuje velmi konzistentně a sehrává eh, plně svou úlohu eh, při vypracování pracovního plánu koridorů. Také jasně chápe priority které bychom chtěli, aby se v Rumunsku prosadily. A jak řekla kolegyně, výsledky a vy budete ještě ve Štrasburku příští pondělí večer diskutovat s příslušným komisařem. A můžeme říci, že ten projekt, který se týká Rumunska, je opravdu velmi pozitivní. Nejenom, že Rumunsko využívá 70 své obálky v tomto prvním cíle. A e, většina, drtivá většina projektů jsou skutečně dobré projekty a e, doplňují ty chybějící články na hranicích, čili je to opravdu velice dobrý projekt. Druhý aspekt je e, politický aspekt. Rumunsko vždy velmi podporovalo železniční balíček a to nejenom ten technický, ale také politický aspekt a e, z hlediska závazku veřejné služby i z hlediska e, naplnění tohoto cíle můžeme říci, že v této fázi jen tři členské státy mají takto eh, zpracovaný plán a využívá se tady plně všeho, co je k dispozici, aby se mohla zlepšit situace eh, v Rumunsku. A já bych uvedl dva příklady. První příklad je využít plně logiky nové pravomoci e, správce infrastruktury a neuzavírat e, určité mm, železniční linky jen proto, že je to takto navrženo, ale e, právě proto, že když jsou takové linky uzavřeny, tak že to probíhá po důkladné analýze Eh, beroucí v úvahu jak ekonomické aspekty, tak i dopravní situaci. A druhá, druhý příklad v rámci tohoto masterplánu. Eh, Rumunsko navrhuje eh, vytvoření agentury, která by se specificky věnovala v rámci rumunské vlády tomuto tématu. A to agentury se silnou, silnými pravomocemi, aby bylo možné eh, v Rumunsku, které má tak silnou tradici v železniční dopravě a kde je také celá řada eh, železničních eh, podniků, je tam velké množství železničních aktivit a v tomto rámci dochází k stanovení celé struktury železniční dopravy, železniční sítě. Děkuji. Nyní se hlásil několik eh, poslanců o slovo. Chtěl bych tomu říct toto. Jednomyslně jsme se dohodli na tom, že uděláme toto zasedání eh, s koordinátory také. Potom jsme eh, napsali dopis eh, komisářce, Eh, kdy jsme chtěli určité informace, pak jsme dostali na to odpověď. Odpověď není uspokojivá, protože bylo řečeno, že nemáme právo na ty dokumenty. My ovšem, jakožto členové parlamentu, jako výbor, máme eh, nárok a právo na to podívat se na ty do, do těch dokumentů. Ovšem ta odpověď, kterou jsme dali kolovat, tak tam ještě bylo také uvedeno, že v podstatě Eh, musíme nastoupit do diskuze. To nemůžeme vůbec akceptovat. Dokumenty, eh, které eh, má komise s evropskými členskými státy, tak na to máme právo do to nahlédnout. Jinak, když nám řeknou, že ne, že se do nich nesmíme podívat, tak musíme podniknout jiné kroky. Takže máme na to právo. Ten dopis ten jsem nechal kolovat, rozdát jsem ho a má, můžete si ho e, přečíst. Prosím, nejdříve má slovo Marian Žemanesku. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že hlavním tématem naší diskuze je železniční doprava a její generální plán, ale pokud eh, dovolíte, chtěl bych se zeptat i eh, na tu silniční dopravu a na cestovní mapu v tomto odvětví. Souvisí to tedy s tím, co eh, sdělila zástupkyně komise řekla, že se zohledňují eh, dvě hlavní eh, kritéria, hlavní síť a ekonomická proveditelnost. Chtěl bych komisi připomenout, a pokud bude tedy přijat operační program eh, pro rozvoj silniční dopravy, takže je tu jenom 12 projektů a pět z nich se dotýkají té páteřní sítě, sedm eh, se eh, týká vedlejších sítí a to tedy není v souladu s kritérií, o kterých hovořila zde. Další věc. Rád bych vás požádal, abyste se podívali na otázku harmonizace generálních plánů s generálními plány v sousedních zemích, eh, aby na jedné straně hranice se nebudoval jeden typ eh, dopravy, například dálnice, a na druhé straně by nevznikalo nic, eh, nebylo by odpovídající napojení komise vždy tvrdí, že e, vytvoření generálního plánu je v kompetenci členského státu, ale souběžně e, schvaluje seznam prioritních projektů v rámci operačních programů velké infrastruktury, takže myslím, že tady má velkou odpovědnost e, komise, aby se plnili veškeré požadavky prostředky eh, v souladu s nařízením to o tý A já bych rád věděl, jaké bude rozhodnutí ohledně generálního plánu pro silniční dopravu v Rumunsku a a, a zda jste e, zkoumali, zda plní oznámená kritéria. Musím upozornit na jedno. Nehovoříme nyní o generálním plánu, ale e, svolali jsme toto schůzi, abychom hovořili o rumunském generálním e, e, plánu pro železnici, protože bylo řečeno, že 40% železnice má být utlumeno. To byl ten problém, proto jsme svolali tuto mimořádnou schůzi. Na to bychom se měli soustředit. Nyní Klaudia má slovo, prosím. Mulțumesc, domnul președinte. Um, am să încep uh, prin a mulțumi colegilor de la Comisia Europeană. Já začnu tím, že poděkuji uh, kolegům z Evropské komise za všechna upřesnění, o kterých hovořili o masterplánu um, pro Rumunsko a také o spolupráci mezi rumunskými orgány a Evropskou komise. Za to, že tady vysvětlili celou řadu věcí. Já bych se chtěla odkázat na jednu věc, která je ostatně obsažena v této studii, a sice to, že pokud jde o charakteristiky rumunské eh, železnice, máme tady 11 000 kilometrů eh, železnic, to je osmá největší sítě. a eh, mezi eh, roky 1990 až roky 2015 se síť eh, snížila, eh, zmenšila o 5 v celé Evropě to bylo o víc než 7 To znamená, že vlastně v Rumunsku se ta železnice zmenšila o menší procento než jinde v Evropě. Najdete to na straně 7 příslušné studie. Já si tedy myslím, že normální, korektní diskuse by byla širší diskuse, která by zahrnovala eh, i otázku toho, jak se na celoevropském měřítku zmenšuje železniční síť. My hovoříme o trvale udržitelné dopravní sítě, snižování e, znečišťování ovzduší důsledkem dopravy. To se ovšem týká celé Evropy a ne pouze Rumunska. A protože se ocitáme v této e, situaci, chci říci, že e, příslušný masterplán je opravdu velice důležitý dokument pro Rumunsko. Stanovuje priority z dlouhodobého hlediska hlediska v celém systému. A to eh, i na základě základu financování přijatého na evropské úrovni. Eh, je tady eh, otázka zvýšení trvanlivosti těchto služeb, přijatelnost těchto služeb pro cestující a také otázka řídicího orgánu. V Rumunsku není Eh, možná hlavním cílem oživit některé části této sítě, ale soustředit se na reformu celé železniční sítě eh, v Rumunsku. Jistě, tato reforma železniční dopravy je velice důležitá, řekli to také zástupci komise. Je to důležité proto, abychom zajistili, že prostředky eh, vynaložené na železniční síť přispějí k lepší kvalitě této služby. Eh, chtěli bychom, aby příslušný masterplán byl schválen v Evropské komisi a tady eh, myslím, že je velice důležitý aspekt pro financování této sítě. Bez tohoto financování by železniční síť nemohla eh, obsloužit více cestujících či přepravit více zboží. Pokud jde o emise a pokud jde o přechod k trvale udržitelným dopravním postupům, Eh, tady je zásadně důležité realizovat tento plán, jinak není možné dosáhnout eh, stanovených cílů eh, v dopravě vůbec a v železniční dopravě konkrétně, včetně úseků TNT. Bylo by tedy užitečné soustředit se na hlavní, konečný cíl a umožnit Rumunsku soustředit se na modernizaci účinného typu dopravy aby bylo možné přizpůsobit železniční dopravu pro zajištění bezpečné a udržitelné dopravy. A to by samozřejmě mělo i pozitivní dopad na eh, celoevropskou železniční dopravu, protože tady je celá řada pozbudivých aspektů pro další země. A eh, také by to mělo dobrý dopad na eh, oblast dopravy v Rumunsku vůbec. A zopakuji, co už jsem řekla ve výboru pro dopravu. Potřebujeme strategii rozvoje infrastruktury ve všech oblastech eh, dopravy eh, v zemích, kterých se týká politika soudržnosti, a to zejména v těch zemích, které jsou na eh, okrajových částech Evropy, aby bylo možné maximálně rozvíjet tuto síť. Děkuji. Další kolega, prosím. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. V první řadě děkuji za vyjasnění ze strany Evropské komise Děkuji oběma zástupcům DG Move a DG Regio. E, jeden z koordinátorů, který sledoval tuto rozpravu od samého začátku, tak musím říci, že jakožto novinář bych řekl, že to byl grandiozní planý poplach tady u nás. Z populistických důvodů jsme se pokusili prostě si vybrat jednu zemi a stavit ji na pranýř. Zástupci komise jednoznačně dokázali, že to byl planý poplach. A kolegyně Tapadela to ještě také podložila čísly, že to v podstatě není vůbec pravda, to, co bylo řečeno. Ještě bych chtěl připomenout jednu věc, i když bych si byl přát, jakožto evropský politik, aby to bylo jinak, protože dopravní plánování eh, je v kompetenci národních států a my si můžeme eh, prostě eh, brát za úkol, že bychom se měšovali do plánu ve Spolkové republice, Eh, to si myslím, že vůbec ne a eh, ani jiný stát by si do toho nenechal eh, mluvit a mm, také ne Rumunsko. Když si vzpomeneme, tak v Německu v roce 1994 se masivně snižovala železniční síť v Německu. A co chci tím říct? Toto téma pro mě dnes je vyřízeno. Bylo to jasně řečeno a populistická myšlenka by v našem parlamentu neměla mít už vůbec žádné místo. Děkuji. K tomu bych chtěl říct se následující. Eh, politická frakce, frakce zelených, eh, podala žádost, abychom o to diskutovali. Napsali jsme dopis komisi, že chceme informace. Ty jsme nedostali, i když je to naše právo. Slyšeli jsme, že 40 železniční sítě má být eh, zlikvidováno komise na to řekla, že o tom nic neví, že je to čistě záležitost Rumunů. Na druhé straně jsme dostali informace o tom, že e, toto bylo domluveno také s komisí a chceme o tom mít jasno. A to byla ta žádost. A e, na zasedání koordinátorů e, všichni s tím souhlasili. Také Esmal Ertuk ten s tím souhlasil. Takže Eh, jsme eh, řekli, že ještě předtím, než jsme dostali odpověď na dopis, tak eh, jde především o ty dokumenty. Jedna na jedné straně se říká, že všechno je odsouhlaseno s komisí a druhá strana říká, že je to čistě záležitost Rumunů a že tam nemáme co dělat. Takže říkáme, to není pravda. A my jakožto členové parlamentu máme nejenom právo, ale i povinnost zjistit, kde je pravda. A proto dneska vedeme tu rozpravu. Jestli je to populistická rozprava, tak eh, to je jedno, to prostě máme tady volnost, svobodu e, smýšlení, takže to může každý myslet, eh, co chce. Konkrétní fakta můžeme také uvedeny. Co se týče eh, zastavení železniční sítě ve 40%, tak je, týká se to, dejme tomu, eh, něčeho, co se týče určité sítě. Ne. Eh, prostředky z fondu soudržnosti z 80% jdou na různé projekty. Ovšem, není, jestliže s evropskými finančními prostředky se financuje určitá trasa, tak po, nějakých dob, po nějaké době má být tato trasa uzavřena. Čili které trasy byly uzavřeny a proč nám nemůžete vůbec uvést, proč tady máme jenom nějaký dopis, že největší projekty a ostatní ne, Můžete zajistit, eh, aby eh, nebyla uzavřena trasa, která byla kofinancována z evropských prostředků. Ne, eh, ta se musí provozovat, ne, my prostě chceme vědět a to jsou relevantní otázky, proto na to chceme odpověď. Když se podíváme do toho plánu, ta brožura je nádherná, ten železniční plán Rumunska, ale tady je významný most a mezi eh, Bulharskem a Rumunskem byl jediný most přes Dunaj, i když to byly socialistické bratrské státy. A s pomocí komise eh, prostě tento most byl obnoven pro dálnici, pro železnici, pro, také pro kola, ale eh, především pro železnici. A ta tady není. A byl to stavební projekt, pěkný most, ale to byl projekt eh, pro předpoklad spojení těch obou zemí. K tomu bych také rád měl určité informace. A myslím si, že to je důležité. A zejména s těmi dokumenty. To si jakožto eh, poslanci parlamentu nesmíme nechat líbit. My máme právo na to podívat se na ty dokumenty. Eh, je to, nemůžete říct, ne, to je prostě nějaký jenom malý dopísek mezi námi a Rumunskem. Tak to prostě nejde. Takže Eh, ten, je to velice zavádějící, protože občané mají také právo se do určitých dokumentů podívat, ale nemají tolik práv jako my, jakožto poslanci parlamentu. A my, jakožto poslanci parlamentu, to chceme udělat. Prosím. Musím se znovu eh, přihlásit o slovo, protože jste mě dvakrát jmenoval. Ten, eh, tu výtku populismu, eh, to prostě, když to tak řekneme, nemůže akceptovat strana zelených. Ty otázky, to, co jste právě teď řekl, když se podíváme na ten postup, tak, že ty otázky jsme dali předtím, tak ano, tak bych řekl, že nás zajímá ta věc jako taková. Ale od samého začátku je to otevřená populistická hra, a k tomu, protože jinak bych řekl, že to podporuji. Od samého začátku jsem to bránil. Řekl jsem, že tento postup není v pořádku. A tento postup eh, bychom neměli akceptovat byl jsem přehlasován na zasedání koordinátorů a to chci prostě eh, ještě jednou zmínit, protože tento návrh postupu byl od samého začátku nesprávný a populismus eh, zatím si stojím. Přesto chci říct jedno tak to nesouhlasí, to, co říkáte. My jsme chtěli informace, postarali jsme se o to, abychom informace dostali. A protože jsme je nedostali, tak to byl ten důvod, proč jsme schůzi koordinátorů svolali. Eh, bylo to jednomyslné rozhodnutí. Potom přišel odpor, protest, ale řekli jsme ne, to rozhodnutí děláme proto, abychom dostali ty informace, které jsme si vyžádali písemně. A co, takhle to bylo. A co se týče toho populismu, to si může každý rozhodnout, jak chce. Jedna věc je úplně jasná e, jestliže e, umrtvíme železnice, ne, tak co se prostě zastavilo, kde jaký provoz. E, vždycky to bylo někde na železnici a myslím si, že 72% emisí CO2 vzniká také někde na železnici, tak to bylo řečeno v Rumunsku a proto jsme se o to zajímali. Prosím, tady máš ještě jedno slovo, paní Papadilu. Děkuji, já se domnívám, že je jenom přirozené, abychom diskutovali o takovýchto otázkách, ale měli bychom se zaměřit na jednu věc. Železnice je financována z evropských fondů. My potřebujeme bohužel evropské finanční prostředky, abychom mohli budovat a udržovat železniční dopravu Eh, takže musíme pracovat s fakty. Tady je velký rozdíl a dochází tady k obrovskému pochybení. Potřebujeme prostředky, abychom mohli rozvíjet infrastrukturu jako takovou, ať už je to železniční nebo silniční doprava. A my nechceme tedy se odpoutat o financování z EU. Dobře, nyní má možnost komise se k tomu vyjádřit, odpovědět na otázky a jsme na ně opravdu zvědaví. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve vysvětlila několik věcí. Za prvé, co se týče železničních tratí, které byly vybudovány z e- evropských prostředků to nepřipadá v úvahu, že bychom eh, eh, zabírali nějaké investice, které jsme spolufinancovali. Mohu vás ujistit, že eh, tyto projekty zůstanou zachovány. I vláda se zavázala, že určité procento HDP bude věnovat do té infrastruktury, která se buduje s přistřením evropských peněz. A dále jste hovořili o tom, jaká je role komise, je zapojena tedy do vypracovávání generálního dopravního plánu či ne. Pokusím se eh, to ještě lépe vyjasnit. Takovýto dopravní master plán je strategický národní dokument a co dělá komise, my zasahujeme když se zjistí, že eh, tento plán neplní eh, předem definovaná kritéria. Jsou tu ta kritéria a metodologie, podle níž se má masterplán vypracovávat. My nemůžeme zasahovat do eh, volby na národní úrovni, ale my se vyjadřujeme k otázkám metodiky, metodologie a plnění kritérií. Uvedu jednoduchý příklad. Pokud předloží členský stát nějaký takový masterplan, který eh, neprošel diskuzí členském státu, byli bychom proti, protože není možné, aby jeden minister nebo jedno ministerstvo sledovalo takovouto strategii. To musí být eh, záležitost celé země, musí to být eh, výsledek diskuse v celostátní měřítku a také je nutné eh, zajistit strategii intermodální dopravy, pokud se eh, plán opírá na jednotlivý dopravní modul, tak eh, bychom se vyjádřili proti. Je to tedy vnitrostátní dokument, ale musí plnit určitá kritéria. Ještě bych se vrátila eh, k jedné věci, která vám činí starosti. A eh, to je tedy e, přístup k určitým dokumentům e, a jak jste se obrátili na komisařky Bulc a Kretu. E, tyto dokumenty jsou k dispozici, jsou veřejně dostupné. My jsme vám uvedli webovou stránku, která se týká Rumunska, ale obecně jsou dostupné. Pokud vás zajímá, tak korespondence komisařky se rozhodly, shrnout v dopise tu podstatu eh, výměny eh, dopisů. A eh, my stále ještě jsme v uvnitř interního procesu, kdy rozhodujeme o programu. Hovoříme o rozhodnutí komise o programu k přijetí seznamu projektu, ale netýká se to toho masterplánu. Prozatím Eh, je eh, přístup eh, k dokumentu dokumentu, ale my vám je nemůžeme eh, dát k dispozici, protože probíhá ještě proces rozhodování. Jakmile bude přijat program, tak se analýza změní a komisařka Kretu, a věřím, že kolega bude o tom informovat komisařku Bulc, eh, že je třeba, eh, abyste měli přístup k dokumentům. Samozřejmě ctíme naprostou transparentnost. Budeme tedy Koumat situaci, jakmile bude eh, program schválen. Co se týče dalších příspěvků, já se domnívám, že to byly spíše komentáře, ne otázky, nebudu se tedy k tomu vyjadřovat. Myslím, že je také důležité, že jsme řekli, že eh, nesledujeme jenom eh, rozvoj železnice nebo masterplán v Rumunsku, ale my sledujeme Eh, generální dopravní plány jednotlivých regionů. A snažíme se eh, podporovat eh, sousedící členské státy, aby o tom diskutovali, Eh, sousední státy musí spolu jednat, když jde o nějaké koridory. Je třeba, aby také projednávali otázky svých dopravních plánů. Eh, eh, mimochodem, koridory jsou důležitou součástí nástroje pro propojení Evropy. Děkuji. Onili. Děkuji, prosím, pane Olnění. Děkuji, pane předsedo, ještě pár slov. E, jak bylo řečeno v úvodu, e, je řečeno, my nemáme tu pravomoc schválit masterplán v nějaké členské zemi, ale rozhodně máme pravomoc ovlivnit takový masterplán. A e, díky tomu dalšímu zaměření, které ve vašem výboru bylo soustředěno na tento eh, masterplan, tak se nám podařilo zlepšit jeho kvalitu. Eh, jsme vděční rumunským orgánům za seriózní přístup, který projevili během celého procesu. A jsme vděční i za ten výsledek, protože, jak jsem řekl, ten masterplán plně, z našeho hlediska tedy alespoň plně odpovídá zadání a dále Eh, jasně zasazuje rámec těch projektů, které byly předloženy. Od dnešního rána je to k dispozici i pro vás, protože my jsme Evropskému parlamentu plně předali návrhy projektů, které chceme finančně podpořit z hlediska vaší diskuse eh, s komisařkou příští týden je to důležité, takže máte to k dispozici. A také nás eh, eh, upoutalo, že hrozí uzavření až 40 železničních tratí v této důležité zemi pro železniční dopravu. Masterplan ukazuje, že je možné, že k některému uzavírání těchto tratí dojde, ale doposud nebylo o žádném uzavření tratě rozhodnuto. Když bude rozhodnuto o uzavření tratě, bude to uh, v souladu s platnou legislativou a také eh, v souladu s povinností eh, správce prokázat, že eh, ty jednotlivé tratě opravdu nepřináší žádný přínos. Takže uzavření takových tratí se samozřejmě týká především otázky financování údržby. My nemáme tolik prostředků, abychom jakémukoliv státu mohli pomoci v nákladech na údržbu tratí, ale rozhodně společně s DG Regio chceme pomoci eh, všem zemím, konkrétně zde Rumunsku, aby co nejlépe využívali svých tratí a aby se zajistilo, že se to bude rozvíjet v zájmu všech uživatelů těchto dopravních služeb. Děkuji. Tím je ta rozprava ukončena, ale mám ještě jednu otázku. Ten dokument, který jsme měli dostat dnes ráno, jaký to je? Já znám pouze ten dopis, kde jsou uvedeny ty největší, nejdůležitější projekty. To je toto, ale ten přesný seznam nemám. Kdy to dneska přišlo? Uh, Bylo to posláno dnes dopoledne protože vy máte právo kontroly u takovýchto rozhodnutí a nejenom, že budete v pondělí diskutovat s komisařkou, ale také eh, je eh, vlastně i otázka zasedání příští pátek, kdy bude zasedat výbor. Čili máte celý seznam projektů, které navrhujeme, že budeme financovat a také máte příležitost eh, žádat o další zodpovězení otázek debat. Dobrá, tímto je tato rozprava ukončena. A dostáváme se k dalšímu bodu, a to je bod 6 našeho pořadu jednání, a to je eh, výměna názoru s výkonným ředitelem Evropské agentury pro bezpečnost letecké dopravy a zástupcem Evropské eh, komise ohledně zřícení eh, německého letadla Germanwings. Ich begrüße sehr herzlich. Vítám velice srdečně pana Filipa Corneliuse, který je u Move vedoucím bezpečnostní a Patrick Mills, eh, který je výkonným ředitelem agentury EASA. Kdo by chtěl začít? Prosím, pan Patrik. Ne, pan Cornelius, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. V důsledku pádu letadla, který si vyžádal život 140 osob. Bych chtěl eh, říci, že jsme nadále v kontaktu s rodinami obětí. Byla to opravdu mimořádná událost v letectví v Evropě a také nesmírně tragická. Jaká je situace po třech měsících předchozí vyšetřování a francouzský orgán eh, a vydal zprávu, ukazuje, že let 4 EU 9525 byl způsoben úmyslně kopilotem. Vyšetřování bezpečnosti zdaleka ještě neskončilo a je třeba Eh, mít na paměti, když hovoříme o eh, těchto názorech, že eh, chceme dovolit, aby toto vyšetřování mohlo nadále pokračovat a aby to bylo zohleděno ve správě, jakmile ji francouzský orgán zveřejní. Francouz Evropské soudnictví eh, také oznámilo, že eh, bude provedeno ještě další eh, vyšetřování, kromě šetření bezpečnostních a aspektů, jakákoliv letecká společnost ve Francii, v Německu, kdekoliv nese odpovědnost. My sledujeme také aspekty bezpečnosti, protože toto šetření je pro nás nesmírně důležité, abychom eh, pochopili eh, příčiny a doplňující faktory tohoto neštěstí. Úmysl kopilota eh, vycházel zejména z dvou aspektů a to bylo porušití jeho zdravotní způsobilosti a dále otázka přístupu do kabiny. Na základě předchozí zpráv, prozatímní zprávy eh, francouzského orgánu eh, požádala komisařka Bulc, aby byla vytvořena task force, která se bude zabývat otázkou vstupu do kabin a kritérií schvalování zdravotní způsobilosti pilotů a členů posádky to stále ještě probíhá a já věřím, zástupce agentury se o tom eh, záhy zmíní podrobněji práce pracovní skupiny probíhá souběžně a nezávisle eh, na šetření eh, v orgánu eh, ve Francii pro šetření bezpečnosti. Chtěl bych říci, že EASA 27. března vydala bezpečnostní bilten, v němž doporučuje opatření, kdy jeden z pilotů opustí letící kokpit a e, člen e, posádky má být e, přítomen vedle pilota. To jsou tedy doporučení. Toto doporučení se uplatňovalo a myslím, že ho také veřejnost velice podporuje. Pracovní skupina provede přeskum doporučení, také doporučení z hlediska zdravotního způsobilosti vstupní prohlídky výrobky a také e, šetření ohledně chování e, pilotů, e, zdravotní dokumentace a jejich výměna mezi orgány jsou témata, která jsou také zvažována. Pracovní skupina zvažuje také kontroly na požití alkoholu a hodné postupy. Očekáváme, že pracovní skupina v červenci svou práci dokončí a předloží komisařce Bulcové svá doporučení. E, my e, dáváme pilotům velké velikou důvěru a doufáme, že se na ní můžeme spolehnout. Tento systém by měl dovolovat orgánům vyhledávat jednotlivce, kteří představují e, riziko například z hlediska duševního zdraví, aby mohli hovořit otevřeně o svých problémech, abychom učinili vše v zájmu cestujících a obecně e, e, to, co označujeme jako lidský faktor, se musí eh, eh, zohlednit, abychom zlepšili bezpečnost letectví. Eh, piloti, bývají, bývají z eh, pravidla jediní, kteří mají situaci pod kontrolou, musí být dobře vyškoleni a připraveni, aby řešili veškeré situace na základě výsledků probíhajícího šetření a doporučení, které vyplývá z tohoto šetření i na základě doporučení, které doufáme, že obdržíme od eh, eh, Task Force pod vedením agentury EASA. Doufáme, že se nám podaří podaří zajistit bezpečnost evropským občanům, když budou využívat Evropské lezecké společnosti. Děkuji mnohokrát a pan Patriky, prosím. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, já doplním to, co tady řekl Filip Cornelisis. Eh, dodám ještě některé podrobnosti o tom, jak jsme postupovali eh, po té tragédii a uvedu některé technické podrobnosti o opatřeních, která jsme přijali. Eh, funguje nám tady, doufám, promítání. Asi všichni víte, Eh, tady máme několik faktů o, o tomto neštěstí. Let z Barcelony do Düsseldorfu, 144 cestujících na palubě plus 6 členů eh, posádky registrace letadla D a IPX. Je, jde o Airbus 320. Došlo k neštěstí zhruba 100 kilometrů severozápadně od Nice. Francouzský orgán pro leteckou bezpečnost provedl velmi dokonalé eh, přešetření situace. Tady vidíme eh, další eh, veřejně dostupné informace. Já bych chtěl připomenout, jak probíhala celá, celá ta situace kolem neštěstí a to na základě analýzy různých záznamníků v letadle Vlastně všechno proběhlo ve velice krátkém časovém úseku, kratším než 9 minut. Vidíte tady na tomto diapozitivu, že před 9, 9 hodinou 30 minutou eh, letadlo dosáhlo 38 eh, 000 stop, to je normální výšky letu. A pak tady máme číslo 3, na tom průběhu, na té červené e, čáře, kde e, tedy pardon, červenou čárou máme vlastně tu trajektorii letu. Bod 3 ukazuje okamžik, kdy kapitán odchází z kokpitu a za 10 vteřin poté dochází e, k akci ze strany kopilota, který volí výšku letadla na tu nejnižší možnou úroveň eh, těsně nad zemí. Modře eh, na, tady vidíme, eh, že jakmile kapitán otešel z kokpitu, tak okamžitě kopilot nastavil tuto nízkou výšku. Dále tady vidíme číslo 5 které ukazuje, že rychlost letadla se zvýšila z 273 uzlů na 308 eh, uzlů. A eh, pak je tady celá, celý sled okolností, kdy eh, kontrolní věž žádá kokpit eh, o sdělení, jaké mají záměry. Žádná odpověď na to nepřichází. Bod číslo 7 nám ukazuje, že eh, je dožadován přístup do kokpitu. Následně pár vteřin poté se dál zvyšuje rychlost z 308 na 350 uzlů a pak eh, se ozývá klepání na dveře. Pak eh, velké rány, bušení na dveře. A konečně tady těsně předtím, než eh, letadlo dosáhlo té minimální výšky, tak zazní varování systému. To je systém, který upozorňuje, že se letadlo velmi přiblížilo k zemi to je tedy průběh eh, tohoto velmi tragické události. 24. března eh, bylo potvrzeno, že došlo k tomuto neštěstí a bylo zahájeno vyšetřování tak, jak se s ním počítá v evropské legislativě, EASA e byla jmenována technickým poradcem pro vyšetřování a ve stejný den si asi mm, připomínáte, že také byl nalezen záznamník e, z kokpitu letadla. 25. března naši odborníci se připojují k týmu přímo na místě a účastní se vyšetřování Zejména se snaží pomoci eh, vyšetřovatelům eh, s veškerými informacemi, které jsou k dispozici. 26. března eh, marsejský státní žalobce oznamuje, že neštěstí bylo úmyslně vyprovokováno kopilotem, který úmyslně navedl letadlo do, do země. Následující den eh, po intenzivních konzultacích s národními orgány i s leteckou společností EOSA zveřejnila doporučení, aby letecké společnosti vždy měly minimálně dvě osoby v kokpitu, aby bylo jisté, že eh, bude platit takzvaný princip přítomnosti čtyř očí. Eh, jak jsme se podíleli na eh, šetření? Eh, to je stanoveno evropskou legislativou. My jsme poradní orgán pro francouzský orgán BEA a konkrétně jsme poskytli francouzskému orgánu BEA informace o tom, jak bylo uděláno posouzení rizika Eh, u posílených nebo zesílených dveří do kokpitu a také, jak to vypadá s předpisy, které se týkají lékařských prohlídek či mm, neschopnosti pilota řídit letadlo. Dále jsme tady měli také standardizační zprávy od německých orgánů, tedy my jsme eh, požádali tyto orgány, aby nám tuto zprávu poskytly. A dále jsme také zajišťovali zpětnou vazbu při eh, zpracování předběžné zprávy o vyšetření. Dále jsme spolupracovali s francouzskou BEA, a to zejména eh, při analýzách a interpretaci evropských předpisů, zejména z hlediska lékařských aspektů. Jak řekl Filip Cornelis, na žádost paní Bulls, komisařky pro dopravu, jsme vytvořili eh, tým Task Force, který eh, proskoumal nálezy a závěry francouzského orgánu BEA v ne zprávě o vyšetření. A e, za chvíli uvidíme ještě seznam na další diapozitivě. Vyzvali jsme experty, aby nám pomohli a předložili nám své názory na předložená témata. To probíhalo souběžně s nezávislým šetřením eh, ze strany BEA. BEA většinou zpracovává zprávu o podobném neštěstí rok nebo i dva roky a stanovuje tam všechna možná doporučení, které je možné navrhnout jak z hlediska například stavby letadla, jak z hlediska provozu letadla a podobně. Časový rámec, který jsme měli my pro náš task force, jak řekl Filip, byl eh, kratší. My jsme se snažili co nejrychleji stanovit um, doporučení na vysoké úrovni pro komisařku. A to mm, chceme tedy tyto doporučení formu, formu, dokončit, finalizovat ještě uh, letos v létě. Tady vidíte seznam členů uh, naší uh, pracovní skupiny. Je to smíšený tým expertů z národních orgánů, z leteckých společností, je tam také zástupce e, Združení pilotů a jsou tady další lidé, kteří zastupují e, e, lékaře specializované na letecké zdravotnictví a další Eh, složky, konkrétně z leteckých eh, společností věnující se lékařským prohlídkám. Dále tam byly eh, zástupci z oblasti výcviku pilotů, protože je také zajímavé sledovat, jak vlastně vypadají ty počáteční kroky při výcviku pilotů. Dále jsme pozvali také určitý počet expertů aby vyjádřili své stanovisko, účastnili se diskusí, které probíhaly na různá témata a byli tam i samozřejmě lidé z naší agentury EASA a také tady byli e, zástupci federální letecké agentury z USA dále z Evropské společnosti pro letecké zdravotnictví a také z Německé letecké společnosti, protože, jak víte, Německo, eh, lépe řečeno tato združení, si eh, stanovilo vlastní testy pro sledování takovýchto eh, otázku. Čili, jak vidíte, byla to velice silná spolupráce velmi smíšeného týmu. Co jsme zkoumali jak už uvedl Filip, především zkoumali jsme otázku dveří do kokpitu. Jak víte, eh, po eh, září, po 11. září eh, byly zesíleny dvoře do kokpitu a byl také stanoven konkrétní manuál postupu u těchto dveří. Eh, zkoumali jsme, jakým způsobem se eh, zamykají dveře do kokpitu zevnitř, eh, uvnitř kokpitu, jak vypadají ty zámky. Velmi důkladně jsme analyzovali konkrétně lékařské prohlídky leteckého personálu. A to původní a pak i průběžné hodnocení pilotů, psychologické testy, eh, testování na alkohol a drogy a další kontroly, které eh, probíhají eh, v rámci let, zdravotních prohlídek. A také zkoumáme systém sdílení zdravotních údajů v letectví. Velice důležitou součástí naší práce eh, je zkoumat eh, pracovní prostředí eh, pilotů a také to, jak pilot sám sebe vnímá v daném pracovním prostředí, zejména za okolnosti, kdy dojde k určitým problémům, jak se mm, zkoumají různé zdravotní aspekty včetně depresí. Jak vůbec se provádí celý tento systém všech těchto otázek? Jak jsme na tom dnes? Dostali jsme určité vstupy od FAA o tom, o stavu, eh, zdravotním stavu pilotů. Také jsme sdíleli informace s německým združením pro letectví. To pro nás byla velice zajímavá věc, sdílet informace eh, s, to, s tímto združením. Dosáhli jsme eh, velmi podobných závěrů. A konečně eh, naše pracovní skupina se 16. července sejde na závěrečném zasedání, kdy chceme finalizovat naši zprávu a mm, zprávu, kterou do konce července chceme předložit komisi. Já eh, tady doufám, že jsem poskytl vyčerpávající informace. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát za obě přednášky a také za tu prozatímní zprávu. Co se týče toho neštěstí, to se nás opravdu velice dotklo a také hned po neštěstí jsme eh, zahájili minutu ticha, abychom eh, vyjádřili svůj zármutek nad zármutkem rodin a postižených obětí. Ovšem, eh, bylo řečeno také hned, že se musí vše eh, velice podrobně vyšetřit, eh, protože nechceme tady nějaký slepý nacionalismus, jak už se to kdysi dávno stalo. Proto jsme velice vděční, že experti ze nejrůznějších úrovní zde mohli spolupracovat, aby zjistili, jak k tomu došlo a jak v budoucnu můžeme takovým neštěstím zabránit. Proto vám velice srdečně děkuji také za tento váš příspěvek a nyní máme prostor eh, k diskuzi. Nyní má, eh, mají slovo koordinátoři. Prosím. Jan Marian Marinescu. Marian Marinescu. Thank you. Eh, děkuji, pane předsedo. Já vám velice děkuji za ty prezentace. Dobře, vy předložíte závěrečnou zprávu a já bych se chtěla zeptat, jak se domníváte, že lze zajistit, aby ty vaše doporučení byly povinné a aby se respektovali, protože budou respektovat letecké společnosti tato doporučení. Jak se domníváte, že zajistíte provádění těchto doporučení? Děkuji za SAD. Ismail Ertuk. Děkuji mnohokrát také eh, jménem naší frakce za prezentaci. Samozřejmě, tak jako dříve, že tomu bylo, je to obtížné o tomto tématu hovořit, eh, protože před očima se nám to znovu odehrává, co se stalo před třemi měsíci. Eh, podle mého názoru je to tak, že tak, jak to již řekl pan předseda, bychom neměli se ukvapovat a měli bychom se skutečně pokusit těch výsledků, eh, které jste vypracovali vy a ostatní, také eh, zpracovat to nejlepší říkáme, že stoprocentní jistota, bezpečnost neexistuje nikdy. Ovšem musíme se pokusit eh, určité oblasti zvládnout. Eh, hovořili jste například o kokpitu, jak se zachází s bezpečností týkající se dveří do kokpitu, jak se zachází eh, s lékařskými prohlídkami. Jedná se to alkoholu, drogu, drog, ale také psychologických testů. Je to rozumné, ale nemyslím si, že je to léčebný prostředek na všechno. Ehm, na začátku ehm, vzdělání je třeba nejdříve projít ehm, rozsáhlou lékařskou kontrolu. A pak by mě zajímalo, to je otázka i hned e, na komisi, zda by nedávalo smysl také se zamyslet nad jednou věcí. V pravidelných e, odstupech e, předem stanovených eh, ve standardizovaným postupem eh, udělat lékařské prohlídky. Ale znovu zdůraznuju, že to není eh, všelek. Pak bych se chtěl vás obou zeptat, jak zástupce EAS, tak i komise, tak existují již podpůrné programy pro piloty, Eh, kteří eh, také spolupracují, eh, to jsou takzvané PR Intervention Programs, jsou to nejlepší prakti- mm, osvědčené praxe s tím, že určití piloti už spolupracují. A možná, že by to mělo být povinné pro celou Evropskou unii, například formou legislativy. A poslední otázka na adresu komise. Bylo to velice dobré, když mnoho evropských leteckých společností téměř eh, druhý den na to zavedlo eh, princip čtyř očí. Ovšem ve Spojených státech amerických už to bylo dlouho eh, principem, princip, zavedeným principem. A nyní by to mělo být vlastně povinné pro všechny. Měl by se vydat zákon pro to, aby E, pro pozdější e, doby už, pro pozdější dobu by se zabránilo tomu, že by se od tohoto principu čtyř očí odstoupilo. Děkuji. Ano, děkuji za tyto velice podrobné komentáře a e, také prezentace. A pro nás, pro politiky, by bylo důležitější se dozvědět, jaký typ doporučení chcete vydat jakožto odborníci. Se díváte na situaci, jakože bezpečnost dveře jsou důležitým bezpečnostním opatřením. To byla velká inovace po 11. září, ale nyní to vytvořilo naprosto jinou situaci než to, o čem diskutujeme, jak můžeme tedy zajistit, aby veřejnost a instituce nebudou tvrdit, že vaše opatření způsobí zase jiné nebezpečné situace. Jinak vám velice děkuji za vaši práci v tomto směru. Děkuji i za kombinou. Děkuji, pane předsedo. Eh, mnohokrát děkuji za vysvětlení, které jsme slyšeli. Eh, jisté je, že eh, teroristé nebo podobné osoby vždycky mají trošku náskok proti těm, kteří se snaží jim zabránit v takovém konání proti politikům, proti technikům. Vždycky prostě přijdeme trochu pozdě, protože je velice těžké v těchto dobách zajistit stoprocentní bezpečnost. Já jsem ráda, že eh, v dané task force se zkoumaly otázky, eh, včetně výcviku eh, pilotů, lékařských prohlídek, otázka bezpečnosti v kokpitu i otázka opatření, která mohou být doporučena do budoucna. Nevím, jestli toto přesně můžete zodpovědět, ale chtěla bych se zeptat tady v tomto případě, Eh, jde o velké množství obětí, velké množství rodin, které potřebují určitou pomoc nebo určitou podporu, jak zvládat tuto složitou situaci. A potřebují tedy určité další, eh, určitou další péči po dobu několika měsíců nebo možná dokonce několika let. A taková eh, péče z hlediska psychologického, ale také z hlediska některých administrativních postupů, Eh, a administrativních řízení vyžaduje velkou pomoc. A já bych se chtěla zeptat, i když vy jste o tom tady eh, nemluvili a možná, že to neodpovídá zadání vaší práce, eh, chci se právě zeptat na tu otázku práv obětí a rodin obětí. Zda se zkoumaly také tyto otázky a zda je známo, jak vypadá situace těch rodin, zda Eh, byla požadována určitá pomoc ze strany těchto rodin obětí a zda eh, můžeme v klidu konstatovat, že se těmto rodinám pomáhá, že mají eh, přístup k nějaké pomoci. A chci se také zeptat, zda by nebylo dobré eh, začlenit eh, do závěrů eh, z tohoto šetření také určitý protokol, který by se týkal toho, jak postupovat do budoucna pro zajištění práv obětí. Der nächste ist Luis de Grandes Pascal. Danke. Další je Luis de Grandes Pascal, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji za poskytnuté informace zdá se zcela jasné a všichni máme ten jasný dojem, že eh, bezpečnost eh, v oblasti letectví se vždycky zdokonaluje poté, co dojde nejdříve k nějakému neštěstí a teprve z toho se vyvodí další závěry a že vlastně všechny bezpečnostní opatření jsou až důsledkem předchozí, eh, předchozích eh, neštěstí, ať už jsou to teroristické eh, činy či nějaké technické činy, čili vlastně ty bezpečnostní opatření nepředcházejí, ale naopak následují po takových problémech. Já bych tedy byla rád, kdyby letecká bezpečnost, bezpečnost letecké dopravy se snažila o nějaký integrální přístup Každý den eh, se přesunuje velké množství lidí, každý den dochází eh, k celé řadě větších či menších eh, incidentů i následkem teroristů. Takže já bych samozřejmě se velice zasazovalo to, aby byly realizovány všechny, vše, realizována všechna ta opatření, která se tady navrhují, aby se našly peníze na zajištění takovýchto opatření aby se investovalo do bezpečnosti leteckého provozu. To je nezbytné. Byl bych rád, kdyby vaše task force eh, věnovalo svůj čas eh, vlastně tomu provázení, provázání všech těch aspektů bezpečnosti leteckého provozu. Já to neříkám žertem, já to opravdu myslím eh, vážně, že je třeba eh, promyslet všechny tyto vazby. Existují technologie, které jsou eh, použitelné, ale někde jsou otázkou nákladů někdy mohou být považovány za velmi drahé takovéto postupy. Členské státy a státy obecně by se rozhodně měly do této věci zapojit a prostě věnovat tomu ty potřebné prostředky, které jsou nutné. Já samozřejmě si uvědomuji, že eh, není možné předvídat úplně všechno a není možné zajistit úplně naprostou bezpečnost, protože existují Eh, samozřejmě i nepředvídatelné věci, ale alespoň to, co předvídatelné je, to prosím nějak maximálně zohledněme. Ve vašich závěrech by bylo dobré, kdyby se projevilo něco takového. A konečně, myslím, že nestačí jenom doporučení. Je třeba konkrétní eh, právní předpisy na základě všech studií, které proběhly, na základě všech analýz. Je třeba, abychom od doporučení přešli k právním předpisům, prostě demokraticky diktovaným předpisům, které je nutné plnit. Danke sehr, jetzt habe ich mich... Děkuji. Eh, já eh, mám také k tomu ještě něco. Eh, velice se diskutovalo o tom principu čtyř očí v USA, tomu tak je, ale tam jsou jiné předpoklady. My máme určité bezpečnostní opatření již předtím, proto jsme si mysleli, že princip čtyř očí nepotřebujeme. Teď se ovšem diskutuje o tom, že dva piloti jsou v kabině a jestliže ta kabina se zavře, tak eh, je to možné pouze tehdy, jestliže oba s tím souhlasí. Že to není možné, když jeden odejde a jeden zůstane sám. To je věc, která se diskutuje. Druhá věc, o které se velmi eh, diskutovalo, byla, eh, bylo lékařské tajemství. Ano, lékaři mají povinnost zachovávat mlčenlivost. Ovšem, jestliže hrozí bezprostřední nebezpečí, tak jak je tomu? Diskutovalo se o tom a to by mě zajímalo. Samozřejmě ještě to není u konce vše, mělo by se to všechno řádně prověřit, ale možná byste mohl zodpovědět tyto otázky. Nevím, kdo z vás chce začít, prosím. Yes, thank you very much. Ano, děkuji vám. Děkuji za všechny tyto zajímavé otázky. Nejprve bych chtěl odpovědět na otázku, jak zajistit, aby se tato doporučení opravdu prováděla. Ty plány, že chceme vydat určitá doporučení, tak to povede ke změně závazných pravidel, ale e, to znamená, že budeme tedy podporovat tato opatření a průmysl eh, je eh, s radostí přijme například eh, ta zásada čtyř očí. A ještě jsou známa další doporučení. Pan Etik se zmiňoval o celé řadě otázek, jako lékařské otázky, prohlídky, podpora jednotlivců, Pracovní skupina se tím zabývala, samozřejmě ještě nevypracovala žádné závěry. Otázka eh, tedy eh, toho principu čtyř očí přítomnosti dvou osob v kokpitu a praxe v USA. Eh, mnohé letecké společnosti to uplatňují jako jedno možné řešení, ale to nebylo spjato s Eh, situaci jako tady. Eh, byla to záležitost otevírání dveří eh, kokpitu, bylo to bezpečnostní opatření a v Evropě letecké společnosti se v současnosti rozhodly pro technická řešení jako televizní okruh, který ukazuje přítomnost v kokpitu, takže to se vztahuje k bezpečnosti. Pan Zíle položil otázku, otázku eh, vyváženosti pasivní aktivní bezpečnosti, když hovoříme o eh, dveřích eh, kokpitu. Tím jsme se opravdu velice zabývali a myslím, že průmysl i regulační orgány jsou zajedno, že dveře kokpitu, tedy ty zesílené dveře, představují stále ještě velmi podstatný požadavek a sloužili tomu původnímu zájmu po celá léta velice dobře. Paní Bilbao položila otázku eh, rodiny pozůstalých. To je opravdu naprosto mimořádné, kdy dojde v Evropě takovému rozsáhlému neštěstí a my se vždy snažíme eh, podpořit pozůstalé, ale to je především záležitost členských států na evropské úrovni eh, spolupracujeme, máme evropskou síť eh, vyšetřování záležitostí bezpečnosti a také eh, podporujeme pozůstalé obětí, například všechny úřady a orgány se snaží od sebe přiučit, když dojde k nějaké takové katastrofě, tak je tady připravenost pomoci druhým členským státům. To se tedy řeší na evropské úrovni a potom tu jsou ještě některé e, požadavky. E, rodinní příslušníci mají nárok na informace během vyšetřování, ještě než jsou zveřejněny oficiální zprávy e, vy jste se zmiňovalo o epizodě se skenery, já si to velice dobře pamatuji a také jste zdůrazňoval nutnost k tomu eh, přistupovat integrálně. Ano, vyváženost otázek bezpečnosti a eh, zaměření se na další eh, zlepšení bezpečnostních aspektů. Chtěl bych říct si, že chceme přeskoumat evropské eh, bezpečnostní předpisy z roku 2018. Snažíme se je přizpůsobit eh, výzvám dneška, zmodernizovat je a to je součást eh, evropského strategického balíčku. Pan Kramer se závěrem také zmiňoval o zásadě dvou osob v kokpitu a také lékařského tajemství. Ano, Eh, to je jedno téma, kterým se Task Force zabývá a to je tedy přístup k informacím. Děkuji, děkuji, Patrik Ký. Já vám velice děkuji a také nesmírně děkuji, že respektujete práci naší Task Force a že eh, se nesnažíte zasahovat do těchto technických záležitostí. Ještě bych chtěl navázat na eh, to, co řekl Filip. V prvé řadě je to všechno v souladu s tím, co již vyjádřila celá řada z vás, a to, že bezpečnost nemůže, aktivní bezpečnost nemůžeme oddělovat od pasivní bezpečnosti. je to důležitá oblast, kde musíme dosahovat dalšího pokroku. Požadav, prostředky na zabezpečení, například dveří, kokpitu. Ano, s tím jsme možná eh, vytvořili určité bezpečnostní riziko, ale to platí eh, více verze. Když se podíváte jenom z čistě hlediska pasivní bezpečnosti na dveře kokpitu, tak je naprosto jisté, že to bude bezpečnostní riziko, ale je celá řada okolností, jak říkáte, že celkový obrázek ukazuje, že musíme řešit eh, otázky pasivní a aktivní bezpečnosti souběžně, eh, protože nechceme, aby specifické aktivity v jedné oblasti způsobily někde jinde problémy. Dále jste se zmiňovali o zásadě přítomnosti dvou osob v kokpitu. Zkoumáme jak by mělo vypadat to doporučení. Mělo by to být povinné. My víme, že v USA to například povinné není. Je to doporučený postup, jak to již řekl Filip. A také víme, že existují situace, kdy je kokpit tak malý, že by bylo velice obtížné, aby tam byly dva pracovníci a neseděli na eh, místě pilota, který kokpit opustil, kud on nebo ona se posadí na sedadlo pilota nebo kopilota, může to způsobit bezpečnostní riziko. My se tím opravdu zabýváme a zvažujeme, jak eh, zajistit eh, veškeré operační omezení, abychom maximalizovali bezpečnost letadla. A někdy zjišťujeme, že předpisy a legislativa nejsou v zájmu. Pan Kramer eh, hovořil o tématech, které podrobně zkoumáme. Já se nedomnívám, že budeme někdy schopni, abychom praktickým lékařům Eh, doporučili, aby poskytovali informace nějakým orgánům nebo zaměstnavatelům. Není možné eh, donutit eh, lékaře, aby porušil lékařské tajemství, aby se vzdal své profese, a potom tedy letec, aby se vzdal své pro, profese. Co se týče lékařských prohlídek leteckého personálu, jak můžeme zlepšit tok informací, těch zásadních informací, pokud jde o bezpečnost. Tady dosahujeme určitého pokroku v Evropě. je možné, aby si udělal pilot eh, leteckého svědčení v jedné zemi a eh, věnoval se své profesi v jiné zemi. My tedy e, e, snažíme zkoumat tuto tematiku, protože není ještě dostatečně vyřešena. Podpůrné programy pro piloty. Pane Ertuk, e, ještě některé letecké společnosti mají takovéto programy, pokud víme, fungují velice dobře, protože vytvářejí takové prostředí, kdy piloti nebo i ostatní zaměstnanci, kteří jsou relevantní pro bezpečnost, eh, mají eh, podporu od kolegů, eh, mohou společně s nimi sdílet břemeno. My bychom se měli podívat, zda je to tedy specifické pro organizace, které je používají. Můžeme nějak ze všeobecně tuto koncepci takovéto podpory, pokud ano, má být tato podpora povinná nebo eh, eh, budeme formulovat eh, doporučení, jak se jistit, aby to fungovalo. To je opravdu citlivá otázka. A konec konců pan Marinesku má pravdu. Jde o to, jak zajistit, aby ta doporučení, na kterých pracujeme, Eh, se opravdu efektivně uplatňovala v Evropě. Nejsem si tak jist, že jediným prostředkem, jedinou cestou je legislativa. Jistě je to jedna možnost, ale někdy, když vytvoříme legislativní předpisy, způsobíme více problémů, než vyřešíme. Někdy je zapotřebí jiná opatření, pobídky eh, na podporu utváření kultury bezpečnosti, eh, já věřím, že se nám podaří nalézt správné nástroje, aby to dobře fungovalo. A závěrem k otázce paní eh, Bilbao. Task Force se nebude zabývat tím utrpením, eh, tím traumatem eh, pozůstalých. My se zaměřujeme na otázky bezpečnosti. Mohu vám říci, že jsem se zúčastnil celou řadu vzpomínkových aktů a je to opravdu obrovská tragédie. EAS cítí hluboký zármutek a soucítí s rodinami obětí, ale my nemáme dostatek prostředků legislativní povahy. My jsme opravdu agentura, která se zabývá bezpečností leteckého provozu. Tolik na toto téma. Ale je třeba pokračovat v diskusi na toto téma a snažit se nalézt nějaké společné společné řešení. Eh, domnívám se, že jsem odpověděla všechny otázky. Děkuji mnohokrát eh, za vaše příspěvky, za diskuzi i odpovězení otázek. Je to obtížná situace a samozřejmě se podíváme na tu závěrečnou zprávu eh, pracovní skupiny, který, která bude prezentována někdy v červenci. Každopádně doufáme, že konsekvence z toho budou vyvozeny takové, že se toto již nikdy nestane. Děkujeme vám ještě jednou za to, že jste přišli a také za vaše přednášky. Ja, wir kommen dann zu unserem nächsten Punkt. Dostáváme se k našemu dalšímu bodu eh, našeho pořadu jednání a to jsou státní dotace, eh, státní příspěvky. Eh, jak víte, tak například v oblasti přístavu hrají takové dotace velkou roli, ale nejenom tam. Diskutujeme na nejrůznějších úrovních v různých, podle různých druhů dopravy. Také se s nimi různě zachází. Ovšem e, tato politika hraje velkou roli, proto zde vítám ředitele e, DG e, kon, konkurenceschopnost pana Karla Soukupa, který se ujme slova. Prosím, je to příjemné, že jste mezi námi, děkujeme, že jste přišel. Uh, thank you for... Děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali, abych um, hovořili o státní podpoře, ehm, zvládání státní podpory v dopravní infrastruktuře. Já mám 10 minut, mám 10 eh, diapozitivů, zkusím mít jednu minutu na diapozitiv a dodržet, eh, dodržet tedy časový limit, abych prokázal, že tady eh, zvládáme tyto věci. Výchozí bod to je e, samozřejmě otázka priory, tak jak vycházíme v Junkarově e, komisi, kdy e, se zaměřujeme na otázku růstu a zaměstnanosti, také z hlediska investic do infrastruktury. Jaké jsou tedy hlavní Eh, přínosy, které můžeme eh, přinést do otázky financování infrastruktury. Tady jsou tři body, které bych chtěl uvést. Za prvé, zabránit tomu, aby státní podpora eh, zabránila nebo poškodila konkurenci mezi projekty a existující infrastrukturou. Druhá věc, a k tomu se ještě pak vrátím trošku podrobněji, je zabránit tomu, aby docházelo k nadměrným kompenzacím. To znamená, aby ty peníze, které se do toho do, ve formou státní podpory investují, aby byly omezeny na to, na to minimum, které je opravdu zapotřebí. A Tady provádíme analýzu takzvanou funding gap analysis. A třetí bod je zajistit přístup různých uživatelů k infrastruktuře. Eh, aby se zabránilo tomu, že by infrastruktura byla využívána k tomu, aby se vytvářela nějaká, do nějaké dominantní postavení, či se nějak eh, stěžoval přístup konkurentům. Eh, stručně za to můžeme říct, že naše politika obsahuje určitou škálu nástrojů. Za prvé, důležité je, že Eh, mnoho financování infrastruktury vůbec nevychází z oblasti státní podpory. Eh, to se potvrzuje také v nálezu eh, soudu v takzvaném rozsudku Leipzig-Halle z roku 2011, kdy bylo jasně řečeno, že když infrastruktura bude využívána ekonomicky, Eh, pak už samotná stavba infrastruktury je ekonomickou aktivitou. To znamená, že i pak eh, její financování podléhá příslušným ehm, eh, kontrolám. A to bylo zopakováno v několika nálezech Evropského soudního dvora. Jestliže infrastruktura není ekonomicky využívána, jako například Eh, běžná silniční síť, která je zdarma k dispozici pro všechny, pak eh, toto nepodléhá pravidlům o státní podpoře. Prakticky to, tady máme takovou určitou permisivní politiku ze strany Evropské komise, která eh, vlastně vede k tomu, že tady je jen relativně velmi malé množství negativních rozhodnutí v oblasti dopravní infrastruktury. A Mm, já bych tady mohl uvést případ eh, letišť. Jsou dva případy, kde existující infrastruktura s eh, kapacitami, které byly volně k dispozici, vlastně se zdvojila tím, že blízko se postavilo úplně nové letiště. Eh, my se tedy snažíme zaměřit na to ve svých eh, hodnoceních, aby se podpora omezila opravdu jen na to minimum, které je nezbytné. A to zejména v době, kdy eh, chceme zajistit přidanou hodnotu za peníze daňových poplatníků. A teď se podívejme na ten systém. První otázka je infrastruktura použita pro ekonomickou aktivitu, jako například letiště, nebo dálnice, placená dálnice, nebo Eh, nebo přístav. Jestliže není použita k ekonomické aktivitě, nejde o státní podporu. Pak, když odpovídáme na tuto otázku, ano, pak se musíme dívat na některá další kritéria, eh, která by se vztahovala na takovou podporu. Já nechci eh, zasahovat příliš do podrobností, ale máme tady článek 107 odstavec 1 smlouvy o fungování Evropské unie, kde jsou stanoveny kritéria, například otázka státních zdrojů, Eh, znamená to, že čistě lokální infrastruktura, například postavení a využívání mostu, eh, které nemá vůbec žádný dopad na ekonomické aktivity, pak ani financování takové stavby mostu nepodléhá eh, principům státní podpory. Jestliže i na tu druhou otázku odpovídáme ano, pak je tady ještě další možnost, která by e, zabránila tomu, aby se na to komise dívala z tohoto hlediska. To bych rád vysvětlil. Je tady GBR, General Block Exemption Regulation, to je nařízení komise které stanovuje určité podmínky. Jestliže tyto podmínky jsou splněny, pak členské státy mohou tu podporu poskytnout, aniž by i předem informovali komise. A druhá je SGEI, rozhodnutí, to je rozhodnutí, které pravděpodobně znáte, General Economic Interest, a tady eh, opět z hlediska státní podpory, jestliže se eh, naplní podmínky stanovené v tomto rozhodnutí, není nutné informovat komisi a stačí prostě rozhodnutí na úrovni členského státu. Jestliže se naplní tato kritéria, pak je možné podporu poskytnout a nežádat o svolení eh, komise. Teprve když na toto odpovídáme ne, pak je třeba informovat komisi a dát to předběžnému posouzení komise. To eh, je především otázka posouzení finančních eh, potřeb a tady je potřebné rozhodnout do dvou měsíců po té, co eh, bylo doručeno mm, kompletní informace. Já bych velmi rychle probral tady některé oblasti dopravní infrastruktury, letiště, přístavy, dálnice a železnice. A trošku vysvětlili podrobněji, jaká pravidla platí pro tyto jednotlivé oblasti u letiště. Existují od roku 2014 eh, pokyny, které jsou relativně nové a které se týkají investování eh, v této oblasti. Pravidla tady nedovolují v principu eh, investice, eh, když jde o letiště nad 5 milionů cestujících ročně protože taková letiště zcela evidentně mohou sami financovat svou výstavu a nepotřebují eh, používat peníze daňových poplatníků. Pokud jde o letiště pod touto hranicí, tak tady se ověřuje řada aspektů. Za prvé, je ten projekt opravdu užitečný? Jinými slovy, podporuje regionální rozvoj, řeší problém mobility, dostupnosti. Je to opravdu zapotřebí. Druhá, druhý aspekt Eh, tak jak už jsem to také zmínil před chvíli, nesmí eh, se prostě zdvojovat letištní kapacity. Když tady existuje letiště, které má volné kapacity, tak nemůže se postavit vedle nebo téměř vedle další letiště. Žádné takové přízračné letiště, po kterém není opravdová poptávka za velké množství veřejných peněz, když to pak vlastně není využito nebo využito jen do velmi malé míry. To se rozhodně, tomu se rozhodně snažíme do budoucna vyhýbat. A pak je tady otázka posouzení toho, těch chybějících peněz pokud jde o podporu na provoz, provozní podporu, tak tady je to možné eh, poskytnout takovou podporu malým letištím, protože ty většinou mají problém eh, pokrýt provozní eh, náklady z příjmů. Velké, velká letiště nad 3 miliony cestujících, tady si myslím, že takové letiště by mělo pokrýt z vlastních zdrojů provozní e, náklady. Pokud jde o 700 tisíc až 3 miliony e, cestujících, tak tady je možné poskytnout po období 10 let takové um, podpory, aby si zvýšili své e, příjmy a pokryli později Eh, provozní náklady. A když jsou to letiště pod 700 tisíc, tak tady v roce 2018 komise znovu posoudí celou situaci a stanoví eh, pravidla na nadcházející období. Druhá eh, skupina investic se týká přístavu. Tady vidíme typickou strukturu veřejné orgány, přístavní orgány, koncesionáře, tak tady je možné poskytnout určitou podporu pro investice, nezbytné investice v daném přístavu. Investice do infrastruktury využívané pro veřejné orgány, jako například celnice, policejní e, stanice a podobně, tak to samozřejmě je mimo e, otázku pravidel státní podpory. Tady provádíme normální kontroly jako i v jiných oblastech. Především hledáme zájem, tedy veřejný zájem, jestliže například přístav je součástí TNT, tak je to možné. Sledujeme otázku potřeby takových investic a mu asi víte, že velmi často pracujeme s otázkou intenzity, kdy se podporuje eh, investice až do určitého procenta potřebných peněz. Provádí se tady analýza, někdy to může jít až na 100% potřebných eh, financí, kde taková věc může být také přijatá. Otázka železnic. Tady je situace trošku odlišná. Financování Eh, infrastruktury, to znamená samotných tratí a signalizace, eh, což eh, řídí zpráva železniční cesty, tak to není považováno v tomto případě za státní podporu. Když je státní monopol pro výstavbu této infrastruktury, a když nedochází k nadměrným kompenzacím příslušných výdajů. Naproti tomu, když je tady eh, komerční infrastruktury, tak tady opět se provádí posouzení a sledujeme, zda je potřeba pro takovou infrastruktury, zda je potřeba eh, je vytvořit a pak sledujeme opět obvyklé aspekty financování a dohlížíme na to, aby k financování docházelo jedna té minimální potřebné úrovni. A poslední skupina, o které tady chci hovořit, jsou dálnice. Zase bych chtěl říci, že normální běžné silnice, které jsou zdarma k použití e, pro veřejnost, jsou mimo kapitolu státní podporu. My se díváme na takové případy, kdy dochází ke stavbě dálnic, za které se platí mítné. A protože platba mítného je vlastně součástí ekonomické aktivity. A tady eh, výstavba i provoz takových dálnic se považuje za ekonomickou aktivitu a podléhá pravidlům, včetně udělení koncesí a eh, snažíme se maximálně eh, odstranit nějakou státní podporu takovým koncesionářům. Já už jsem uváděl některé veřejné služby nebo některé možnosti definování projektů jakožto ve veřejném zájmu, třeba stavba mostu. A opět se soustředujeme na tom omezit tu podporu na minimum. Dovolte, abych to schrnul těch devět diapozitivů, které jsme viděli. Dopravní infrastruktura podléhá eh, pravidlům státní podpory, když je využívána ekonomicky, když tedy uživatelé platí za použití infrastruktury, ať už mítné nebo nějaký jiný poplatek. Zaměřujeme se na omezení takové podpory na minimum, a také byla některá negativní rozhodnutí, která byla přijata. Vedlo to pak k definování nebo k diskutování se členskými státy o tom, jak se definují dané e, projekty. No, negativní rozhodnutí jsou nicméně dosti vzácná. Bereme v úvahu specifické aspekty jednotlivých e, oblastí, jednotlivých sektorů a uvědomujeme si, že různé sektory prostě potřebují diferencovaný přístup. Myslím, že je také vhodné říci, že rozhodujeme, já bych neřekl rychle, ale prostě v přiměřené době. Záleží ovšem také na kvalitě informací, které dostáváme, i na kvalitě projektů, které jsou předkládány ze strany členských států. Tolik tedy z mé strany a já velmi rád odpovím na případné otázky. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Nejdříve Marko Ferreras, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě děkuji komisi za tuto prezentaci. Je nám jasné, Eh, že právě v rámci propojení Evropy eh, by byl vhodný příspěvek. Je to, v podstatě jsme měli také takový ztracený státní příspěvek a bylo by to záhodno ho dostat. Eh, takže infrastruktura bez veřejných financí se neobejde. V rámci EFSI jsme to také velice pozorně sledovali Eh, eh, co může tak udělat i eh, kapitálový trh, když to nezvládne veřejná ruka, tak co může udělat kapitálový trh? Zde mám určité pochybnosti, ale uvidíme, jestli skutečně to půjde. Myslím si, že dnes spíš jde o to, abychom zjistili, zda komise dělá to, co se od ní očekává, to znamená, že je smírčím soudcem Eh, který sice není eh, oblíbený, ale že se používají stejná pravidla. To je jinými slovy řečeno takový úkol, eh, který musí sloužit kontrole pod finanční podpory. Nemám žádné velké otázky, ale toto. Máme různé případy, které zkoumá Evropský soudní dvůr, protože mezi členskými státy dochází k různým názorům eh, vůči komisi. A komise eh, také má určitý instrument, nástroj, který si dá sama sobě. To znamená, má transparentnost, eh, jak zpracovává určité případy. Ehm, parlament má právo e, spolupůsobit, ovšem máme zredukované, e, členské státy mají také určité e, právo, ale určitým způsobem omezené. Ještě jiná otázka, ta se netýká přímo infrastruktury, ale dotace do leteckých linek. Spadá to také do vašeho oddělení, anebo je třeba se na to zeptat někoho jiného? Děkuji. Děkuji, pan Eman Hertuk. Karima Deli. Karima Deli, prosím. Merci, monsieur le, le... Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vystoupení Evropské komise. Já bych se chtěla zeptat na toto. Dnes existuje celá řada regionálních eh, letišť, které jsou nadfinancovány, nadměrně financovány. A eh, jak ukazuje eh, účetní dvůr ve své zprávě, je to dost zbytečné. Jak můžete zajistit, že ta financování regionálních letišť budou účinná? To je moje první otázka. Za druhé, hovořilo se o kontrole. Jak se kontrolují takové podpory a podle jakých kritérií? Jak je možné zajistit, aby státní podpory nebyly eh, pomocí, eh, které třeba se eh, ne, nekalým způsobem budou orientovat na loukostové letecké společnosti když jsou letiště, kde jsou určité subvence, no tak prostě část se pak převádí na letecké společnosti, které ostatně nerespektují pravidla HY. Jaké sankce eh, se přijmou, aby se toto všechno nějak postihlo? Děkuji. Nyní eh, kolega van Gerdenkamp, Pane předsedo. Eh, mohu položit ještě tři otázky. V celém tom tématu eh, dopravy a v Bílé knize máme kapitolu internalizace externích nákladů. Eh, internalizace externích nákladů, to je oblíbené téma. Ovšem, Nejsou to případně státní podpory? Máme akt, e, spis Mannheim, můžeme zdarma jezdit e, po Rýnu, e, plavit se po Rýnu, ale existují pro přístavy eh, celé, celá řada podmínek. Například máme infrastrukturu dobrou, ovšem jsou takové přístavy, které neplatí eh, žádnou eh, daň korporace. Kam, do čeho to spadá? A nebo železniční balíček. Podíváme se na společnost, která organizuje cesty a jiný podnik, který eh, provozuje nebo vlastní také železniční síť. Otázka zní potom, komu jdou takové eh, dotace. Máte informace o tom, jak to vypadá? A někdy je ten praktický život eh, přece jenom silnější než litera. České státy jsou velice vynalézavé, vezmou si to, co se jim nabízí. Děkuji, ano, já mám také tři otázky. A to tyto. Trochu mě podivilo, když jste řekl, že existuje několik málo projektů, kde byly ty státní dotace ne na místě. Měli jsme výbor pro kontrolu rozpočtu a tam se informovalo o národních Eh, přístavech a nebyla ani jediná země, kde by se bylo řeklo, že je to v pořádku. Proto mě podivuje ta vaše výpověď, že je to několik málo, například Kasakáden, 270 milionů eh, stanoviště taxi. Eh, Sábrücken mají dvě, dva mosty Eh, jsou 30 eh, kilometrů od sebe, jedno je v Sársku, jedno v Poríní eh, Falci, čili je to federální struktura, proto mají oba tyto mosty, ale to není jediný případ. Deficitní letiště ze 23 mezinárodních v Německu je 17 deficitních. A to je jenom několik příkladů. V podstatě máme jenom 6 letišť, které se vyplatí. Eh, a potom samozřejmě jsou také různí eh, nosiči dopravy. Eh, například letecké společnosti neplatí daň na kerozin na mezinárodních trasách, neplatí DPH, přičemž želez, pasažéři železnici to platí. Jak proč to tak je. Nebo eh, každá lokomotiva na každém kilometru trati musí zaplatit eh, poplatek eh, a záleží na státu, jestli prostě tyto poplatky se budou platit, toto takzvané mítné i na železnici, Ehm, bude platit eh, takové mítné také na silnicích. Eh, jaké konsekvence z toho jsou? A možná konsekvence ovšem nesprávným směrem. A poslední bod ještě k tomu letiště. Já pocházím z Berlína a tam máme takovéto letiště, které mělo být hotové už před třemi lety. To není to té vlastní téma. Existuje eh, celá řada letišť, která jsou plně soukromá. Letiště v Berlíně je placeno dvěma spolkovými zeměmi a federací. To znamená, e, používají ho také cestující, kteří to používají, e, nebo soukromá letiště používají především obchodní cestující. Tego není deficitní. Nebo máme potom ty e, nízkonákladové letecké společnosti, Eh, tady ve výboru se o tom také hovořilo. Řeklo se ano, Sábrkem tam je tak eh, tisíc eh, letů pro zaměstnance, to se platí. A prostě existují různé triky. Jak s tímhle zacházíte? Že takové ty triky odhalí se, musí potom ty letecké společnosti platit, existují nějaké sankce nebo trest, pokuty, tak aby věděli, že tak nesmí jednat, protože chceme férovou hospodářskou soutěž a ne neférovou. Děkuji a teď máte prostor pro zodpovězení otázek. Thank you for the... Děkuji za všechny otázky. Rád bych začalo obecným stanoviskem, protože to pokryje mnoho aspektů, které zazněly ve vašich příspěvcích politika, legislativa v oblasti hospodářské soutěže je docela eh, mocným nástrojem mocným nástrojem v rukou komise. My jsme nezávislým arbitrem, jak to řekl správně pan Ferber. Je to tedy mocný nástroj, ale musíme ho využívat obezřetně, protože tímto nástrojem nemůžeme vyřešit všechny problémy a musíme také odolat pokušení, abychom eh, nutná úpravy eh, a nařízení nahrazovali využíváním tohoto nástroje. Některé věci eh, není třeba měnit, ale většina nařízení Možná nařízení jsou lepším nástrojem oproti legislativě, která se týká státní podpory. Například se se zmiňovaly eh, výjimky, že se tedy na letecký benzín neplatí žádná daň. To je součást evropské legislativy. Mohu vás přerušit. Jistě, to je Čikákská umluva a tato Čikákská umluva stanovuje, že letecký benzín, který je v letounu při přistání, se nemusí danit. Každá země i země Evropské unie mohou zdaňovat letecký benzín, pokud chtějí. Ale Evropská unie přijala rozhodnutí, že ho zdaňovat nebude a toto rozhodnutí Eh, je legislativně zakotveno, takže je eh, to vymáháno legislativci v EU, takže členské státy nemají žádný volný manévrovací prostor. To nezávisí na členských státech. Nemůžeme považovat členský stát za odpovědný, že legislativu neuplatňuje správně v tomto případě v souvislosti s eh, eh, kauzou Deutsche Bahn eh, vydal soud příslušné rozhodnutí. Bylo to řešeno před soudním dvorem v Lucemburku, který se v tomto ohledu vyjádřil. Takže členský stát to nemusí nemůžou uplatňovat. Pokud chcete vyřešit tento problém, tak je nutné změnit příslušnou legislativu, příslušné předpisy. Já se pokusím eh, odpovědět na jednotlivé otázky. To je eh, pravda, pane eh, Ferbe, že hodnocení se řídí velice rámcem a pokyny komise, které komise se přijívá, jsou pro ní závislé a podléhá to také eh, rozhodnutí soudu. Eh, to znamená, že eh, konkurenční strany nebo i příjemci napadají celá řady rozhodnutí, takže se to potom řeší před soudním dvorem v Lucemburku. A někdy je naše rozhodnutí potvrzeno, ale jsme předmětem takovýchto kontrol a my podle toho také pravidla uspůsobujeme. Co se týče eh, pokyny pro eh, letectví z roku 2014, tak podporujeme i letecké společnosti prostřednictvím letišť. Je to takové společenství eh, leteckých společností a letišť to je předmětem takovýchto pokynů. To je upraveno a také k otázce, jak e, můžeme zabránit tomu, aby e, využívali této podpory nízkonákladové letecké společnosti. Pomoc se nevyplácí, pokud to přináší pozitivní hodnotu pouze pro letiště. To znamená, takováto úprava přináší více eh, doplňkových příjmů než nákladu. Letiště musí mít eh, business plan, eh, který to umožní, zatímco letecká společnost musí být především zisková. Je to tedy pomoc prostřednictvím letiště. To je tedy eh, přímá podoba, pomoc, podpora, kdy se někdy členské státy snaží e tak eh, pomoci svým eh, lezeckým společnostem. Někdy jsme nakloněni pozitivně, pokud to zajistí životaschopnost leteckých společností a někdy se vyjádříme západně, pokud není možné dosáhnout jejich životaschopnosti, jako v případě kyperské společnosti, protože jinak by to znamenalo, že by se společnosti opět vrátili státu, nemohli by se postavit na eh, vlastní nohy. Regionální letiště jsou z části financovány protože stojí eh, v konkurenčním vztahu. Myslím, že jsme se k tomu vyjádřili kriticky. V současnosti známe tři negativní rozhodnutí, ale ještě se řeší celá řada případů. Eh, poté, co byly přijaty pokyny v roce 2014, tak se snažíme pročistit naše portfolio. V loňském roce již padlo jedno rozhodnutí, ve to jsou tedy negativní rozhodnutí. Eh, Jedno se týkalo eh, letiště v Saarbrückenu. Říkáte, je asi 30 eh, kilometrů vzdáleno od letiště v Zweibrückenu a to tež Gdyně a Tkaňc v Polsku. To také vedlo k negativnímu rozhodnutí pro Gdyni, protože nechceme podporovat letiště letiště prostě v blízkosti nějakého jiného eh, letiště, které má volnou kapacitu. Něco jiného by bylo, kdyby jeho kapacita ještě byla naplněna, ale pokud tam je volná eh, kapacita, nemá eh, smysl podporovat jiné letiště, i když je třeba v jiné zemi jako v Německu. Takže to je tedy v tom našem hodnocení uvedeno ohledně státní podpory. Dále internet racionalizace externích nákladů. To je pro nás důležitá otázka. Zmiňovali jste se eh, o tom, kdo je odpovědný. Já vím, že to se řeší ve vašem výboru v rámci návrhu zprávy o eh, eh, regulaci to se týká přístavu. My jsme vedli obdobné diskuse na otázku, jaké služby v přístavu jsou ekonomické povahy a jaké služby spadají do eh, veřejných služeb státních orgánů. Eh, týká se to tedy přístupu k těmto službám eh, a my se ptáme členských států, jak se na to dívají, jaká je jejich eh, struktura a podobně. Je třeba říci, že mezi členskými státy ještě není jednotný náhled na eh, eh, služby v oblasti přístavu. Bagrování patří k takovýmto službám. Tady není nějaký jednotný režim, zde je to za eh, to spadá do úkolů veřejných orgánů, anebo je to činnost, eh, která spadá do úhrady přístavních poplatků. Obdobně železniční infrastruktura, postoje členských států jsou různé z hlediska nezávislosti, vertikálně provozovaných společností, subvencí, dotací, eh, co se týče provozovatelů sítě, služeb v železniční dopravě, týká se to tedy železniční dopravy i přístavu, e, naprosto nutná je transparentnost, e, náklady a příjmy, odkud přichází finanční prostředky e, zkoumáme, za to není křížová dotace. Samozřejmě dochází k určitému obcházení. My se snažíme uzavřít tyto eh, propasti, Je to obtížné eh, nedostatečná transparentnost, to je jedna z úloh, které řešíme. Eh, my se setkáváme s stížnostmi, s různým tvrzením, E, členské státy musí podporu oznamovat. Členské státy nejsou mnohdy tak vstřícné, aby oznamovali poskytování veřejné nebo státní podpory. My jsme Eh, odkázáni na veřejné informace eh, z veřejných eh, sdělovacích prostředků od nevládních organizací, vazů na základě stížností a podobně. Jakmile máme informace, tak je samozřejmě zkoumáme. Pokud máme vážné podezření, tak zahájíme vyšetřování. Co se týče Berlína, nejsem dostatečně informovaná informován, jaká je situace na letišti v Tejglu, ale myslím, že původně stát financoval infrastrukturu, že to nebylo eh, úplně financováno ze soukromých zdrojů. Možná provozování je financováno z soukromých zdrojů. To byla velice důležitá infrastruktura, kterou eh, financoval stát když jsme v loňském roce provedli revizi předpisů, tak jsme eh, hovořili o eh, rozfázování, o eh, časování, aby byl rozlišovali opravdu mezi velkými letištmi, které se používají ke komerčnímu Eh, účelům a menší eh, letiště, které mají problémy s investicemi a eh, slouží zejména cílům regionálního rozvoje. Nejde tedy o velké huby v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek a za zodpovězení otázek. Než přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, tak Prosím. Prosím. Já bych se ještě chtěla zeptat krátce na ty let, na ta letiště. Máme různé finanční modely. Eh, například eh, takový, že provozovatel letiště si vezme úvěr, eh, kde za to ručí členský stát, nebo máme letiště, kde se, kde se financují soukromně nebo e, taková letiště, kde jsou zdarma dána k dispozici e, veškerá zařízení letiště. To jsou nejrůznější e, modely hospodářské soutěže. Co se týče toho druhého modelu, tam je třeba, aby si všichni vydělali na ten provoz a u třetího modelu to není nutné. Čili eh, my všichni se zabýváme tím, stát, eh, tím eh, modelem, kdy letiště patří státu a všem náklady, které jsou spojeny s provozem, potom už nejsou státu, stát nenese. Ano, to je ten rozdíl. Ne u letiště Tegelu, ale letiště Schönefeld, to je ten, to nové letiště. Eh, když eh, se eh, domlouval plán, tak byla ochrana proti hluku a země, spolkové země Berlín a Brandenbursko chtěli šetřit peníze a proto ochranu proti hluku nevybudovali tak, jak je nutné. Potom obyvatelé šli před soud, vyhráli a teď se to musí dostavět nebo domontovat. To znamená, že ta ochrana proti hluku e, se prodražila a teď se to má financovat z finančních prostředků Evropské unie. E, to je trik, jak to vidíte. A teď, e, když se prostě to zdvojnásobí, nejsou to dvě miliardy, které to bude stát, ale čtyři miliardy protože se to musí dodělávat. Eh, a samozřejmě jsou vyšší i náklady. Jak to vidíte? Má eh, šance ten žadatel dostat příspěvek od Evropské unie? Je to správné? Je to spravedlivé? No, spravedlivé a eh, správné, to jsou velice dostáhlá slova. Nejméně, nicméně budu raději pokračovat v angličtině, co se týče, já jsem hovořil o Mnichovském letišti, to je financováno z veřejných prostředků, eh, Malpenza, Milano, to je zase ze soukromých eh, prostředků a Zaventem v Belgii zase eh, státem. Tady to jsou tedy tři modely, které máme v Evropě. Dovolte, abych vás ujistil, že jsem nějak zaujat jistý vůči Německu. V prvé řadě je třeba říci, že veřejné záruky za půjčky jsou určitou formou státní pomoci nebo státní podpory. To tady e, e, sem spadá, ať je to grant e, nebo nějaká půjčka, úvěr, to všechno spadá pod pojmem státní podpora, jak jsem se již před chvílí snažil vysvětlit, alespoň od Eh, poloviny loňského roku, kdy jsme eh, uvedli nové eh, pokyny, tak když je to letiště víc, které má více než 5 milionů cestujících, tak to neodpovídá pravidlům takovéto investice si musí letiště financovat sami. Jistě jsou výjimečné situace, které nám odchylku toto pravidla umožní, ale to se doposud nestalo. Proč eh, jsme eh, stanovili toto pravidlo, i když víme, že existují různé modely a eh, i když nechceme diskriminovat některá letiště, pokud si některé letiště vše financuje samo, druhé se pomáhá Eh, tak to se týká zejména menších eh, letišť, eh, přístavů, tak ty potřebují podporu a může to být i ve veřejném zájmu podporovat toto letiště. Velká letiště, a jsem rád, že o tom hovoříme, by neměly mít nárok na veřejnou podporu. Berlínské letiště, já bych rozhodně nechtěla spekulovat, že eh, se na nás někdo obrátí v budoucnosti s tímto případem žádostí o analýzu ale my jsme řešili podporu berlínského letiště v minulosti a myslím, že to bylo pozitivní rozhodnutí vůči novému letišti BER. Pokud budou další opatření zapotřebí, tak se Německo na nás jistě obrátí a zajistí, aby to bylo e, v souladu se státní podporou. Jistě Německo se obrátí, to je jasné, ale je to 20 nebo 25 milionů cestujících a vy právě říkáte, že když je to nad 5 milionů, tak se státní podpora nepřipadá v úvahu, to musí financovat sami. Já jsem to tak pochopil, že není tedy eh, vyloučeno, že se poskytne tato podpora a to bude všechno v souladu s hospodářskou soutěží. Eh, eh, jak o tom říkal Markus Ferber, já to nemohu říct, já nemohu předbíhat té analýze. Já Eh, eh, eh, zřejmě nemohu říci, jak rozhodne kolegium komise, ale bude to opravdu velice komplikovaná otázka. Děkuji, tak to je jasné a my všichni víme, jaká je situace. Děkuji vám půjdeme k dalšímu bodu pořadu jednání, který se bude vysílat eh, naživo, tak eh, bych chtěl říci něco ze strany sekretariátu. Elmira Lavires eh, nás opouští, odchází do výboru Agri. Elvira Amires pracovala na důležitých tématech, například na tom železničním balíčku, který bude hned také prezentován a také na komitologii Eh, na eh, tachografu a dalších eh, tématech. Byla velice dobrou spolupracovnicí a velice srdečně bychom jí chtěli poděkovat. Upřímně řečeno, velice litujeme toho, že odcházíte. Prostě přejeme to, abyste se měla dobře v Agri, ale tady je velká ztráta pro nás. Přejeme vám všechno nejlepší a přejeme vám hodně úspěchu v vaší práci ve výboru Agri. Und neu im Sekretariat ist do sekretariátu eh, máme eh, nového člena sekretariátu eh, Jeronimo Blasko. Byl místo starostou v Zaragoze ve Španělsku. Samozřejmě přejeme všechno dobré, hodně štěstí, když nastoupí do těchto šlepějí ehm, sice tady není, ale i tak mu zatleskáme a Elvira Ramirez mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme k feedbacku ohledně trialogu, trialogu a to bude přenášeno